everybody to take their seats. Prosím, posaďte se. Can I welcome you to the Dovolte, abych vás přivítal. Dovolte eh, pár malých eh, poznámek, než přejdeme ke zprávě pana Šťastného. Za prvé, eh, prosím vězte, že dnes se Eh, přenáší naše schůze na webu. A za druhé, na schůzi koordinátorů včera bylo eh, přijato několik rozhodnutí, která budou rozeslána a pokud do konce schůze nebudou eh, přijaty žádné námitky, tak budeme považovat rozhodnutí za přijatá. Ještě si chci ověřit, že všichni Eh, máte eh, kartičky, hlasovací kartičky, protože možná přistoupíme k elektronickému hlasování. Dovolte, abychom přešli k bodu 7, což je eh, rozpočet 2010, oddíl 3, komise. Zde máme mm, Eh, zprávu o rozpočtovém řízení. První bod se týká komise. Pokud je o postup procedura, tak zde eh, eh, deadline termín pro pozměňovací návrhu bylo 12, byl 12. srpen a pozměňovací návrhy Eh, eh, které eh, byly předloženy v jakémkoliv jazyce, tak to bylo do tedy tohoto data, potom pouze v angličtině, francouzštině do 25. srpna. A hm, Petr Šťastný je zpravodajem. Prosím, přejete si k tomu něco říci, Petře? Děkuji, pane předsedo. Jak jste zmínil, tak tyto termíny asi nebyly zrovna časově nejvhodnější ale díky eh, eh, našim novým technologiím, tak se nám to podařilo i o prázdninách. Víme, že hm, toto je eh, záležitost docela urgentní, která nemůže čekat. Pokud jde o oddíl komise, tak zde Eh, jde především o eh, dvě eh, záležitosti, které nás zneklidňují v rozpočtu komise. Za prvé je třeba zajistit adekvátní financování, pokud jde o kompetence INTA, mezinárodní obchod, a za druhé, mezinárodní obchod, tedy náš výbor, musí získávat detailní a včasné informace o financování mezinárodního obchodu, což je nezbytné pro toho, abychom mohli vyhodnotit míru financování, zda je vhodná, řádná, abychom mohli i monitorovat způsob financování. Toto jsou obavy, které zmiňuji ve zprávě a apeluji na vaši podporu. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za velice konstruktivní spolupráci, za pozměňovací návrhy a náměty. A pokud jde o mm, pozměňovací návrhy k rozpočtu, tak podporuji i e, e, Davida Martina a jeho pozměňovací návrh 6801. Takže to je všechno, co se týče oddílu 3 komise. Děkuji, Petře. Nevidím, že by si někdo přál slovo. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. A máme zde pozměňovací návrh 6804. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6801. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh. Ne, zde máme dva pozměňovací návrhy. 6802, 6803. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuty. Pozměňovací návrhy 6805 a 6807. A ne, omlouvám se, pouze hlasujeme o návrhu 6805. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6807. ten odpadá. 6808, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 6809 odpadá, tedy nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh zprávy je přijat. Je třeba hlasovat elektronicky? Ne. Můžeme tedy pokročit dále. A zde máme návrh eh, stanoviska k rozpočtu na rok 2010. Můžeme hlasovat, žádné připomínky k tomu Petr nemá. Ano, chce k tomu něco říci. Velice stručně, pane předsedo, jenom stručný úvod. aby byli všichni řádně informováni. Eh, eh, výbor INTA, pokud jde o rozpočet Evropského parlamentu, který se týká vnějších aktivit v rámci VTO, zde máme delegace, parlamentní konference na téma VTO. Můj návrh stanoviska sleduje tři cíle. Za prvé zdůrazňuji a stručně teď vysvětlím vysvětl, vysvětluji činnosti, které podniká Evropský parlament v souvislosti s parlamentní konferencí o VTO. E, to jsou první tři odstavce návrhu. Za druhé, E, e, i je třeba zajistit e, financování těchto aktivit, které porostou do budoucna. A zde říkám, že v roce 2010 se bude konat alespoň jedno výroční zasedání parlamentní konference o VTO, které se bude konat buď paralelně s ministerskou konferencí VTO, pokud se bude organizovat vzhledem k výsledkům Doha, buď v Bruselu nebo v Ženevě, a potom dvě zasedání řídícího výboru v Ženevě. A je třeba zafinancovat tyto aktivity za třetí je třeba zajistit, abychom měli k dispozici dostatečné prostředky pro adekvátní participaci s nezbytnou infrastrukturou, logistikou, tak abychom mohli zajistit delegace na všechny schůze, abychom mohli zafinancovat eh, i výdaje spojené se šesti zástupci eh, ze zemí AKT. A nyní můžeme přistoupit k hlasování, pane předsedo. Děkuji, Petře. Žádné připomínky k tomuto. Můžeme tedy hlasovat. Návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Je to nejasné, takže si prověříme jmenovitě elektronicky. Kdo je pro? Mhm. Všichni odhlasovali? Vote closed. Uzavírám hlasování. Take it again. Ještě jednou. Eh, teď si eh, musím zkontrolovat, zdali všichni odhlasovali. Ano, Petr taky. Spravodaj odhlasoval. A takže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 o čem teď hlasujeme, o kterém pozměňovacím návrhu, o prvním, o prvním, číslo jedna. Ptám se, zdali všichni odhlasovali. Dobře, uzavírám hlasování. Pardon? Well, 18 in favor, 12 against. Nine. Anybody who didn't vote. Uh, takže ten, kdo nehlasoval, kdo nemá hlasovací kartičku. Ano, takže 9, 9 pro, 12 proti. Návrh je zamítnut. right. Amendment number... Návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh je přijat. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Nyní budeme hlasovat eh, o celko, celém návrhu zprávy, respektive stanoviska. Kdo je pro? návrh stanoviska, kdo je proti, zdržel se, přijat. Návrh je přijat. Right, we now move to the final... A nyní eh, závěrečné hlasování o e, návrhu zprávy elektronicky. Yeah. Sorry, section one of the European Parliament budget. A to je ta sekce oddíl rozpočet Evropského parlamentu. Na finanční rok 2010 elektronicky hlasujeme. Has everybody voted? Všichni odhlasovali. Dobře, uzavírám hlasování. 22 hmm, pro, nikdo není proti. Děkuji. Petře, tím jsme skončili s naší částí věnovanou hlasování. Right. Can we now move on to... Nyní se dostáváme k bodu 8, eh, k bodu 9, což je dohoda o hospodářském partnerství. V roce 2000 AKT a EU se dohodly, eh, že uzavřou novou smlouvu, která bude kompatibilní s pravidly eh, Světové obchodní organizace a která bude zohledňovat obchodní, systém obchodních preferencí. A tyto dohody jsou obchodní dohody vyjednané Evropskou komisí se zeměmi AKT. Takovéto dohody mají za cíl odstraňovat překážky pro obchod a posilovat spolupráci ve všech oblastech souvisejících s obchodem. Vyjednávání o nových dohodách byla zahájena v roce 2002 a měla by být uzavřena 31.12.2007 a měla vstoupit v platnost v roce 2008. A a protože tehdy by vypršely současné dohody mezi těmito zeměmi. A čtyři e, země vypracovali dohody včas, ostatní země a podepsali prozatímní dohody. prozatímní dohody se e, týkají obchodu se zbožím a snaží se vyhnout narušení obchodu s Evropskou unii. Od roku 2004 náš výbor sledoval vyjednávání s různými regiony. Byla organizována veřejná slyšení, vyjednávání s komisí, konzultace občanské společnosti a tak dále. 25. března Evropský parlament přijal osm usnesení týkajících se jednotlivých dohod a tato eh, usnesení se soustředila především na eh, nová eh, nové dohody o hospodářském partnerství. Jak víte, bojujeme s výborem a pro rozvoj. A pokud jde o kompetence v této oblasti, myslím si, že vyhrajeme, ale v současné době boj probíhá. Chtěli bychom slyšet od komise, jaká je současná situace, pokud je o implementaci dohod o hospodářském partnerství a s Cariforem. A především chceme vědět, jaká je situace, pokud jde o založené institucionální struktury. Nyní bych se chtěl zeptat komise, pana Zampetyho, je to tak? Pabíkli Zambety? Omlouvám se že za špatnou výslovnost. Prosím, předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak si vzpomínáte, eh, dohoda o hospodářském partnerství s Cariforem byla podepsána v říjnu minulého roku a její ustanovení jsou platná od prosince minulého roku. Evropský parlament eh, udělil svůj souhlas na začátku tohoto roku. Národní parlamenty na obou stranách postupují eh, s ratifikací na národní úrovni. Eh, země Carifora eh, jednají o tom, jakým způsobem implementovat tyto dohody. To zahrnuje reorganizaci správní struktury, a také na regionální úrovni a především se zeměmi, pokud je o země Karikomu a Dominikánskou republiku. A minist, Rada ministrů by měla o této otázce jednat na podzim. My připravujeme odpovídající dokumenty. A naše práce, pokud jde o implementaci, postupuje. V červenci došlo k přehodnocení a cestovní mapy, pokud jde o implementaci těchto dohod. A práce tedy pokračuje a dohody jsou aplikovány v praxi. Chtěl bych poukázat na důležitost článku 231 dohody pro Evropský parlament. Tento článek zakládá parlamentní výbor Carifora a Evropského společenství je na Evropském parlamentu a parlamentech Carifora, aby eh, zorganizovali setkání eh, v rámci tohoto výboru. Děkuji, Davide. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, já jsem byl zpravodaj a eh, pro EPU, a Carifora. Myslím si, že eh, diskuze, přípravná práce a celková práce na eh, této otázce eh, byla provázena mnohými různorodými názory a bohatou diskuzí. Nakonec se nám ale podařilo dosáhnout konsenzu. Snažili jsme se nalézt také koncenzus s ostatními institucemi. A Získali jsme obrovské sliby ze strany komise a rady, když jsme odsouhlasili EPI. E nyní očekáváme, že komise a rada skutečně splní tyto sliby, které nám dali. Myslím si, že úspěšná vyjednávání jsou první fáze, ale mnohem důležitější fází je monitorování implementace těchto dohod. Bude to obtížné, protože situace je velice komplikovaná a složitá. Během diskuze se ukázalo, že dohoda má mnoho článků, a které je možné vykládat různým způsobem, každý je vykládá jinak. Já si myslím, že je důležité, aby tento výbor v následujících pěti letech se soustředil na to, že revize a EPI po pěti letech bude skutečně provedena odpovídajícím způsobem. Zároveň se dobníváme, že je třeba zajistit, aby EPI neměly negativní vliv na rozvoj. A je nutné, aby tato revize byla detailní a shrnula skutečně to, jak EPA funguje. E, víte, že náš výbor dostává pravidelně zprávy o vývoji v tomto směru. My jsme eh, před odhlasováním EPI eh, hovořili, konzultovali občanskou společnost a eh, nyní se samozřejmě zajímáme o to, jak EPA funguje v praxi. Je pro nás klíčové, a aby odpovídajícím způsobem fungovalo, fungovala také a fungoval také meziparlamentní výbor, který vychází článku 231. A my jsme prosazovali tento výbor a ne a v rámci a EPA, vy si na to asi pamatujete, byl jste autorem odpovídající zprávy. A zprávy týkající se jednotlivých, EPA jednotlivých eh, dohod o hospodářském partnerství. A to nyní bylo odhlasováno. A musíme a, a zařídit, aby meziparlamentní výbor začal fungovat. A podle mého názoru a s ohledem na to, o čem jednali koordinátoři, myslím si, že by to měl být výbor, který bude zahrnovat jednoho člena za 15 uh, A jednoho člena uh, nebo 14 členů z Evropského parlamentu. A poté budeme mít uh, monitorovací výbor který by měl být o něco eh, menší, nebude to 60, ale 20 až 30. myslím si, že jediný, jediné praktické řešení je eh, jeden poslanec za každou karibskou zemi. A budeme muset diskutovat o tom, eh, jak bude vypadat také delegace z Evropského parlamentu. Já nikdy bych nespochybňoval to, co rozhodnou koordinátoři. Někteří navrhují 10-4 eh, a 10 za náš výbor, 4 za výbor pro rozvoj. Um, ale možná by to mohlo být uh, eh, devětku uh, eh, pěti celkově, nebo by to devětku šesti, celkově by to bylo patnáct. A je jasné, že uh, výbor pro obchod je hlavním výborem a takže eh, prostřednictvím tohoto fóra budeme mít příležitost setkávat se pravidelně s poslanci eh, ze zemí eh, Karibiku a budeme mít možnost vidět, jak EPI fungují z pohledu karibských parlamentů. Komise řekla, že se bude snažit splnit naše požadavky. Je to nesmírně důležité, aby tak skutečně učinila. A dohled nad tím bude představovat velkou část naší práce v následujících pěti letech. Potřebujeme mít jasný plán a toho, kdy by mělo, a měl proběhnout přeskum po pěti letech. Je možné eh, vybrat si jako základ eh, datum, kdy eh, dohody byly zahájeny nebo kdy vstoupily v platnost, ale myslím si, že logickým datem by byl říjen 2008, kdy byly dohody podepsány a kdy tedy později vstoupily v platnost. Měli bychom tedy mít přeskum po pěti letech někdy v době října 2013. Děkuji, Davide. A jenom bych chtěl říci, že ať už eh, uděláme eh, cokoliv, vaše zpráva o Kaliforu bude určitým precedentem pro další eh, dohody EPA. slova komise, nebo to není nutné? Čili v této fázi bych chtěl poděkovat Davidovi za veškerou práci, kterou odvedl. Myslím si, že všichni, kteří pracovali na EPA a během let eh, to byli všichni, kteří byli jako staří členové parlamentu, včetně mě, odvedli velký kus práce a tento výbor eh, by měl sklidit úspěch, protože byl vedoucím výborem v této oblasti. Já si myslím, že je dobré a na místě říci, že jsme vedli do jisté míry i komisi. Evropský parlament by na to měl být hrdý a Nyní, pokud tady není žádná další poznámka, tak bych se rád dostal k dalšímu bodu. Můžeme se dostat, prosím, k dalšímu bodu, což je prezentace ad hoc delegace na semináři o organizacích eh, hospodářském partnerství v rámci Evropské unie, která se konala v Addis Abebě. Od roku 2004 náš výbor velice aktivně monitoruje veškeré dohody o ekonomickém partnerství, o tom hovořil i David. Takže jsme naštěstí měli člen nebo členku, která se účastnila toho semináře, ale nemůže, není přítomna, ale ano, je přítomna, takže zúčastnila jste se o semináře o hospodářských partnerstvích v Addis Abebě a se zájmem si tedy vyslechneme vaši zprávu. Thank you very much, sir. Eh, Děkuji mnohokrát, budu hovořit španělsky, pokud mohu. Efektivamente tu... Ano, je to, pravda, je to tak. Měl jsem tu čest, že jsem zastupoval náš výbor a parlament jako takový a ze zřejmých důvodů, vzhledem k tomu, že se konaly volby, tak eh, nikdo nemohl tam jet se mnou. A 29. a 30. července v Addis Abebe se konal tento seminář. Víte, že to je hlavní město Evropské, pardon, Africké unie. A zde především na tomto semináři se hovořilo o těchto smlouvách EPA. Byl to seminář, kterého se zúčastnili i zástupci různých afrických parlamentů, zástupci pan afrického parlamentu a i e, občanské společnosti, tedy nevládních organizací. A mm, e, dovolte, abych řekl, o čem se tam hovořilo. Eh, samozřejmě pro mě to byla čest zastupovat tam parlament a výbor jako takový. Víte, že já jsem novým členem tohoto výboru, i když ne novým členem parlamentu. Já eh, předtím jsem byl aktivní v zahraničním výboru především a já eh, samozřejmě trochu jsem byl zdrženlivý pro to hovořit o něčem, co jsem tak dobře neznal. A eh, dále <laughs> já eh, velice rád se bych chtěl květovat práci sekretariátu, protože díky sekretariátu jsem se hodně dozvěděl o tomto tématu. Já jsem tam eh, i přednesl takovou prezentaci o smlouvách EPA, o smlouvách o hospodářském mm, partnerství a já jsem i hovořil eh, tam o eh, eh, roli našeho výboru, pokud je o tyto smlouvy EPA. A reakce mm, ze strany komise Africké unie byla velice pozitivní. I všichni zareagovali velice pozitivně na toto a e, velice e, byli rádi, že náš výbor a parlament, Evropský parlament tam byl e, zastoupen i vzhledem k tomu, že věděli, že se konaly nedávno předtím evropské volby, takže to kvitovali s velkým potěšením. Já jsem tam vysvětloval roli Evropského parlamentu Eh, při uzavírání těchto smluv EPA. Vysvětloval jsem, že je to velice důležitá role, protože my sledujeme potom implementaci těchto smluv o ekonomickém partnerství a také i jsem tam hovořil o tom, že náš parlament a náš výbor jako takový vždycky se snaží především o regionální integraci v Africe a mm, že nám jde o postupnou integraci ekonomik různých zemí AKT, konkrétně afrických zemí, že se snažíme o jejich integraci do celosvětového hospodářství. Samozřejmě že to je v souladu s udržitelným ekonomickým a sociálním rozvojem, o který nám jde. Také i, i v březnu bylo přijato osm usnesení, jak zmínil pan Stady. Já jsem i připomněl, že náš parlament vždy eh, velice sledoval, pečlivě sledoval, bedlivě sledoval tato vyjednávání smluv. A také i jsem zdůraznil eh, význam role parlamentu v tom smyslu, že například eh, my eh, konáme řádná pravidelná setkání s Evropskou komisí, kdy si vyměňujeme názory na toto téma. Také jsem i připomněl, že náš parlament a náš výbor jako takový i, že jsme požádali o Eh, společná meziparlamentní jednání, schůzky, eh, které by byly specializované a které by se konaly mezi naším výborem a eh, těmi regiony, které se účastní vyjednávání smluv EPA. A pokud jde o to co eh, eh, tam sdělovali zástupci nevládních organizací a různých místních parlamentů, tak především zdůrazňovali význam toho, abychom zapojovali především národní parlamenty a občanskou společnost, která v Addis Abebě byla velice dobře zastoupena, včetně expertů nevládních organizací a těch think tanků, eh, odborníků na toto téma a velice to tedy zdůrazňovali a, jak jsem již řekl předtím, i velice eh, eh, kvitovali s potěšením roli Evropského parlamentu a i eh, dost kritizovali Evropskou komisi, pokud jde o smlouvy EPA. Samozřejmě i tam pořád jaksi ve vzduchu vysela osobnost pana Mendelsona, který Eh, ne, že by tam došlo k nějakému frontálnímu, frontovému útoku vůči jeho osobě, ale byla to taková eh, eh, gentlemanská dohoda, pokud jde o názor na jeho osobu. Také jsem chtěl říci, že Eh, se konaly bilaterální schůzky s některými účastníky, například se zástupci pan Afrického parlamentu a oni přišli s návrhem, který se mi jevil jako vhodný a to je, že bychom se měli pravidelně stýkat, tedy my jako zástupci eh, výboru eh, pro Eh, mezinárodní obchod a s tím příslušným výborem pan Afrického parlamentu, který má na starosti mezinárodní obchod, eh, cla a další záležitosti, tak abychom hovořili o aplikaci, uzavírání a aplikaci těchto smluv EPA. A závěrem ještě, abych uzavřel, abych vás příliš neunavoval, tak bych řekl, že mm, eh, že na té africké straně vždycky hodně zdůrazňovali, aby tyto smlouvy EPA pomáhaly procesu integrace v Africe a aby se staly skutečným autentickým nástrojem, který bude pomáhat udržitelnému sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Konkrétně řečeno, i nakonec byla přijata, odsouhlasená určitá formální doporučení, která zněla následovně především. Eh, především Eh, se tam hovořilo o tom, že národní parlamenty a regionální africké parlamenty mm, eh, by měly provádět monitoring eh, nad implementací smluv EPA a měli by velice pečlivě sledovat proces vypracovávání, uzavírání a aplikace těchto smluv takže to jasně řekla africká strana, že chce hrát aktivní roli v tomto. Také i zde hovořili o vytvoření regionálního fóra, regionální fórum, a takové, vytvoření takové strategické aliance mezi parlamenty, mezi mezinárodními organizacemi, občanskou společností. A toto fórum by mělo prosazovat eh, i participaci veřejného mínění občanské společnosti. A za třetí, hm, formálně eh, doporučili, eh, že by se měly vytvořit společné parlamentní výbory mezi tedy Evropskou unii a Afrikou, hm, hm, právě proto, aby se tyto společné výbory věnovaly této tematice. A tyto meziparlamentní výbory by měly mm, pravidelně sledovat vývoj a vyměňovat si názory o stavu vyjednávání smluv. A už vás tedy skutečně budu unavovat, tak ještě závěrem musím říci, tak jak jsem i řekl, na začátku. Bylo, ta účast pro mě byla velice zajímavá a je, i musím říci, že účastníci velice ocenili účast zástupce Evropského parlamentu v Addis Abebě a i komise Africké unie poděkovala za naši účast, protože eh, skutečně šlo o významný politický akt, eh, který učinil náš výbor a Evropský parlament. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že pro někoho, kdo je nový v tomto výboru a eh, kdo také se seznámil se smlouvami EPA, tak skutečně jste velkým odborníkem a jsem velice rád, že jste se zúčastnil tohoto setkání jménem Evropského parlamentu. Co se týče eh, bývalého komisaře, já si myslím, že se stanovisko komise změnilo s eh, novou komisařkou a možná se situace trochu změnila. No, já jsem to říkal. Možná jsem na to zapomněl, ale ano. Mírníme elegantním parlamentním stylem. Ano, to jsem říkal, že došlo k této změně. Možná nejsem zas tak elegantní. Jsou zde nějaké poznámky, dotazy, stanoviska? Prosím, pan Arif. Eh, bych chtěl poděkovat Emiliovi za eh, eh, tuto prezentaci a i bych chtěl poděkovat za to, že nás tam zastupoval. Ale také zároveň musím říci, že v tom, co e, říkal, tak e, i tam on zmír, zmínil některé ty věci, které nás také zneklidňují a které jsme zmínili i v různých zprávách o africkém kontinentu. A to je účast a role národních parlamentů. O to tam jde. Zde my jsme o tom diskutovali s komisí a my jsme často říkali, že národní parlamenty by měly hrát určitou větší roli. A proto děkuji za tuto zmínku, protože to je něco, co nás také zneklidňovali. A pro, pro nás role národních parlamentů je velice významná věc. Je to významná věc pro naše africké parlamenty. Druhá věc, kterou jsem zmínil, zmínil i včera, je regionální integrace. Dnes se vyjednává bilaterálně s některými zeměmi v různých zónách, které byly definovány plány a zjistili jsme, že ta e, regionální integrace zde selhává, i když to byla priorita, e, to byla podstata naší filozofie, kterou jsme e, deklarovali. Třetí věc. Je třeba, abychom i si dali pozor na jednu věc, o tom hovořil i Emilio, a to je ta, tato zde Často komise se chová ofenzivně a ne příliš dobře respektuje zájmy afrických partnerů a především eh, zde, mm, o tom se nemluvilo, to je to téma Singapuru. Zde Eh, my eh, netlačíme na ty nejméně rozvinuté země, protože ty eh, již jsou pokryty, ale mm, zde mm, pravidla VTO mm, nenutí komisi, aby vyvíjela tento nátlak. Já myslím, že zde bychom měli dbát na to, aby tato pravidla byla respektována, pokud chceme, aby tato zpráva byla pozitivní, abychom skutečně participovali na tom kýženém ekonomickém rozvoji při vyjednávání, které vede komise. Thank you, Mr. Arif. Děkuji. Pane Arife, ještě někdo další? Možná zástupce komise? Pane předsedo, zástupce komise ještě nedorazil, ale dorazí za chvilku. Well, Um, I have to say that it was on the agenda. Musím ale říci, že je uveden na programu. Takže on odešel, možná měl počkat, až ukončíme tuto rozpravu, takže bohužel musel odejít. Další bod bude jednání o Číně, bude tady čínský velvyslanec, který si přivede tlumočníka, takže možná bude trochu spoždění, co se týče tlumočení ve sluchátkách. Takže přijde v 10 hodin. Takže omlouvám se, Davide, ještě budeme pokračovat o epách. Chtěl bych jenom říci, že máme možnost vrátit se k předešlému bodu. Já jsem neměl možnost říci jednu věc a to jsou monitorovací výbory EPA v rámci foru Carrefour. Dohodli jsme se, že by měli úzce spolupracovat s AKT, s tím společným parlamentním schromážděním, takže je velice důležité, že jsme eh, se o tom zmínili také na tom parlamentním schromáždění a o velice úzké spolupráci. Neměli bychom zdvojovat naše úsilí, eh, protože jsou tady otázky určitých rezerv, hlavně na straně Tichomoří. Chceme zajistit, aby se tyto členové zúčastnili našich schůzí, které se konají zde v Evropě. Takže to je iniciativa, která vzešla jednak ze strany zástupců AKT i z naší strany. Já si myslím, že je dost jasné, že budeme úzce spolupracovat se zeměmi AKT. Nemůžeme mít situaci, kdy dohody o ekonomickém partnerství mm, také nebyly naplňovány v rámci AKT, čili je dobré, že jsi se o tom zmínil. Další poznámky? Ještě jednou děkuji, také děkuji panu Medesovi. Pochopitelně to, že jste pracoval v výboru pro zahraniční záležitosti, vám bylo ku pomoci, takže děkuji. Ne, ještě zástupce komise. Chtěl bych vám jenom říci, že zástupce komise, který měl na starosti tyto semináře, právě dorazil. Would he like to comment very briefly because we are we are in a situation now. Byste se velice stručně k tomuto tématu vyjádřit. Za chvíli nám dorazí čínský velvyslanec. Prosím, pochopitelně moc se omlouvám, že jsem dorazil pozdě na tuto diskusi. Možná dvě poznámky obecně. Měli jsme strategii s Africkou unii a tato strategie také obsahuje eh, strategii partnerství v oblasti místního obchodu, takže jsme vedli dialog s Africkou unii, která se týkala EPA a obecně obchodních záležitostí a také eh, jsme se zabývali například technickými překážkami, sanitárními standardy v oblasti vývozu, protože jsme neměli nebo nebyla dostatečná kapacita naplňovat tyto standardy. Takže to naplňujeme v rámci našich vztahů s Africkou unii a také máme velice úzké kontakty eh, všeho, co se týká EPA. Mají takzvanou koordinační úlohu a možná obecně tyto otázky se probíraly v rámci všech dohod EPA, které vyjednáváme a zde je několik oblastí, které jsou zajímavé, jednak daňové dopady, také obecně segment účasti na schůzích. Buď se to projednává v rámci textu, anebo e, se to zajistí po podpisu eh, s těmito zeměmi, s těmito eh, regionami. Máme také iniciativu Aid for Trade. Spolupracujeme s našimi členskými státy a snažíme se vyřešit veškeré problémy, které se v této oblasti objevily. Děkuji. Davide, chtěl bys se k tomu vrátit, nebo ne? Pan Arif? Ne? Takže mnohokrát děkuji a nyní počkáme na pana velvyslance.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 Uh, thank you for being patient. Uh, Mnohokrát děkuji za vaši trpělivost. Pan velvyslanec dorazil, takže můžeme zahájit opět naši schůzi. Co nyní udělám? Eh, chtěl bych eh, požádat nejdříve komisi, aby se vyslovila k tomuto tématu, abychom zasedili do rámce obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Čínou a potom bych teprve požádala pana velvyslance, aby řekl svůj projev. Chtěl bych přivítat pana velvyslance, který sedí vzadu, je to pan Sam Zayn. nejsem si jistá, správně vyslovuje jeho jméno, pochopitelně. Jsme už včera slyšeli, že Čína je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Evropské unie, je Eh, druhá, druhou zemí v prioritách eh, po USA, eh, neustále nabývá na svém významu, na své důležitosti. Řada z vás se zúčastnila kola vyjednávání Doha, která se konala v Hongkongu, kde byl také váš ministr pro obchod, ministr zahraničí. Měli jsme možnost setkat se během večeře se zástupci Evropského parlamentu, takže bych vás rád přivítal. Pane velvyslanci, pochopitelně eh, s veškerou úctou vůči vám doufám, že dovolíte, že toto téma zahájí zástupce komise. Předtím než tedy vám dám slovo, tak bych eh, požádal zástupce komise, aby se vyslovili k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych se rád eh, omluvil za určité problémy s naší koordinací. Je to možná díky tomu, že jsme noví v tomto výboru a my jsme připravovali technické dokumenty, které se týkají celé řady zpráv, které budete Probíráte, tak eh, možná jsme se nezabývali koordinací dnešního dopoledne. Chtěl bych se moc omluvit, že jste museli na nás čekat a nejdříve bych eh, tedy rád předal slovo svému kolegovi, který bude hovořit eh, na téma Číny, nebo kolegyně. Děkuji mnohokrát. Jak již bylo řečeno panem předsedou, obchodní vztahy Evropské unie s Čínou jsou skutečně eh, z nejdůležitějších v této oblasti je to náš druhý obchodní partner po USA a je to vztah, který funguje velice dobře. Spolupráce, jak jste možná slyšeli včera v tomto výboru, je velice dobrá. Pochopitelně máme i určité problémy, protože ten objem obchodu je ohromný. Obchodní vztahy s Čínou jsou velkou výzvou nejen díky svému objemu, ale také díky tomu, že jsou eh, zde nejrůznější aspekty v oblasti obchodu. Čína je relativně novým partnerem ve VTO, ve mezinárodním obchodu. Eh, ten nárůst během posledního desetiletí je nesmírný, ale pochopitelně tím vznikají i Eh, různé sporné body, protože Čína nabývá na eh, svém významu, na své důležitosti a využívá eh, své váhy. Takže deficit obchodní bilance jsme probírali v loňském roce. Dosáhla v loňském roce výše 170 miliard eur. Obchodní vztahy pochopitelně jsou různé s různými obchodními partnery, když se bavíme o deficitech a o přebycích. V případě s Čínou to není nějaký systémový problém. Evropská unie a má vztahy, co se týče výroby zboží. Když se podíváme na objem tohoto deficitu, tak tady mohou vznikat určité problémy, protože určité sektory jsou uh, možná ovlivněny eh, tímto faktorem. Takže jsme se bavili, zda dojde ke snížení tohoto schodku, možná je to předčasné, protože máme velice eh, těžkou situaci, jak ekonomickou, tak obchodní v letošním roce. Viděli jsme, že došlo k určitému snížení během prvních pěti měsíců okolo 8%, takže pokud tento trend bude pokračovat, pokud se ekonomika oživí v druhé polovině letošního roku, tak dojde k mírnému snížení, ale nějaké zásadní změny zde nebudou. Čína je nesmírně důležitým trhem pro evropský export. Náš vývoz oproti čínskému dovozu eh, do Evropy je celkem malý, je to asi 78 miliard v loňském roce ve srovnání eh, s 200 až 250 miliardami. A je to trh, který je neustále důležitý. Je to hlavně trh důležitý pro střední třídy, kde opět je to velice konkurenční prostředí pro Evropskou unii. Je důležité, abychom tady obchodovali s Čínou a investovali do Číny. Z čínské strany je to vývozní trh číslo jedna po USA a jsme také největším zdrojem technologií. Jednak je to větší než ze strany USA a Japonska. Jak už jsem se zmínila, Čína se stala členem VTO a to už v roce 2001, ale když se připojila k VTO, tak eh, tady byly velké závazky ze strany tarifu a eh, určité liberalizace jednotlivých sektorů. Evropská unie chtěla, aby Čína byla členem VTO, aby byla součástí mezinárodního obchodu, aby tato situace byla výhodná pro obě strany, jak pro Čínu, tak pro všechny ostatní členy VTO. A je zcela jasné, že obchod je základním kamenem čínského ekonomického růstu během posledního desetiletí. Nyní se dostáváme k otázce podnikání. Jak podnikáme s Čínou? Máme celou řadu evropských podniků, jak velkých podniků, i tedy eh, těch menších podniků, které investují do Číny. Došlo k určitým změnám, co se týče jednotlivých sektorů. Když se podíváme na velké podniky, ale je zde čím dál tím více investicí do technologie, v rámci Číny, také zde máme investice. Musím říct, že valná část evropských eh, společností investuje do Číny, nejen tedy, že by se zabývala zpětným importem. To je důležité jak pro Evropu, tak pro Čínu. Je tady nová obchodní komora. Také na evropské straně je podnikatelská asociace, která vyjednává se velice často s čínskými úřady. Evropská obchodní komora, která působí v Číně, to znamená zastupuje evropské podniky, dělá eh, pravidelné roční průzkumy a eh, srovnává, k čemu došlo během posledního roku, kde jsou hlavní problémy, poskytují poradenskou činnost, také pomáhají čínským úřadům, aby se zlepšilo podnikatelské klima. V červnu proběhl takovýto průzkum a některé aspekty tohoto průzkumu jsou velice zajímavé. Možná ne překvapivě, bylo jasné, že 90 evropských podniků v Číně eh, prohlásilo, že byly ovlivněny ekonomickou krizí, hlavně kvůli tomu, že došlo ke snížení místní čínské spotřeby. Eh, více než 70 podniků uvedlo, že čínský trh eh, byl odolnější než jiné trhy. Okolo 50%, možná více než 50% podniků si myslí, že krize v Číně eh, bude překonána v první polovině roku 2010, čili eh, budoucnost vidí růžově. Dále zde je stimulační balíček, 10% podniků si myslí, že to bude dostatečné, aby to zajistilo další růst v roce 2009 a mají pocit, že nebyli nějak znevýhodněni v rámci tohoto balíčku. Ale pochopitelně v obou případech to bylo vyrovnané 50 Dále 50 podniků si myslí, že je důležité, aby došlo ke snížení monopolů eh, v jednotlivých sektorech, by se jejich situace zlepšila. Co se týče ECC, té Evropské obchodní komory, eh, většinou tato komora jednou ročně navštěvuje evropské instituce, Evropský parlament, další návštěva těchto zástupců by se měla konat v září. A co se týče obchodních vztahů eh, mezi Čínou a Evropskou unii, roku 2006 vzniklo sdělení, které je základem pro spolupráci s Čínou. Dále zde vznikla politika, která se týkala partnerství a spolupráce a byly stanoveny jasné principy. Dále probíhala diskuse o tom, co a jak bychom měli dělat, pokud dojde k přerušení tohoto dialogu nebo partnerství. Je naprosto jasné, že hodnotíme, eh, jakým způsobem Čína implementuje závazky VTO. Zjistili jsme, že došlo k určitým nedostatkům a pokud nějaké problémy nemůžeme vyřešit, tak se díváme na další alternativy, jako tomu je v případě jiných eh, partnerů. Během posledních let eh, jsme neměli příliš takovýchto případů, byly pouze tři, ale jsou tady další způsoby jak můžeme řešit tyto problémy. Nicméně máme velice úzké vztahy se zástupci eh, Číny, jak přímo v Číně, tak v Evropě. Co se týče úrovně výboru, máme jednou ročně summit s Čínou. Zabýváme se obchodní bilancí a možná si vzpomenete, že ten summit roku 2008 byl odložen. Měl by se konat první polovině letošního roku a následný summit se má konat koncem letošního roku. Také druhá věc, která je velice důležitá, máme dialog na vysoké úrovni, který se týká obchodu. Měli jsme první setkání v roku 2008. Většinou v tomto případě je navštěvován komisařem pro mezinárodní obchod. Paní baronka Eštonová se zúčastnila tohoto dialogu. Tento dialog se snaží řešit určité otázky, které mají vliv na obchod, na investice, ale nespadá pouze do působnosti ministerstva obchodu v Číně. To znamená, je to způsob, jak zapojit nejen různá generální ředitelství ze strany komise, ale i různá ministerstva v Číně, abychom mohli probrat a vyřešit určité otázky a problémy, které mají vliv na obchod a investice. Čili je to dost um, široká agenda. Vždy se bavíme o obchodu, o investicích, ale je to spíše strategická záležitost, než tedy práce jiných výborů, které máme. Dále máme společný výbor, eh, kterému spolu předsedá jednak eh, komisař pro eh, obchod a pro mezinárodní záležitosti. Zde se zabýváme konkrétními obchodními záležitostmi, také probíráme otázku technické pomoci, takže proto jsou tam pracovníci z Relexu. A zde je celá řada nejrůznějších výborů, pracovních skupin, které se jsou na úrovni generálního ředitele, na úrovni ředitelů, na úrovni vedoucích jednotlivých odborů. Dále zde máme pracovní skupiny, které probírají otázky eh, trvalé udržitelného eh, rozvoje obchodu v oblasti ocely a textilu. Už jsem se zmínila o tom, že dialog má pozbudit spolupráci, ale někdy eh, bohužel musíme řešit různé spory. V loňském roce tomu bylo třikrát, jednou se to týkalo náhradních dílů u automobilů, Tady jsme dostali konečný výnos, dále poskytování informací v oblasti finančních služeb a je tady nový případ, který se týká surovin. Ráda bych se také zmínila o další oblasti, která zajímá Evropský parlament, a to je, vydnání, je vyjednávání o dohodách partnerství a spolupráce. Tyto dohody o partnerství a spolupráci byly především schváleny roku 2007 a snažíme se eh, sledovat dvě věci, i když ten cíl je jednotný, jednak je tady politická stránka, to řeší jednak zástupci pro mezinárodní záležitosti a druhá věc jsou oblast obchodu. Během posledních dvou let eh, jsme se snažili prosadit velice ambiciozní dohodu, která zajistí spolupráci v rámci desetiletí, eh, dalšího desetiletí mezi naším průmyslem a Čínou. Bohužel tato vyjednávání se trochu zpomalila v oblasti obchodu. Je to velice složité jednání, je to velice důležité pro promysl na obou stranách. Nicméně doufáme, že se nám podaří urychlit tato vyjednávání a že se dohodneme na určitých článcích, které budou dohodnuty před samitem v letošním roce. Měla bych také změnit eh, za obchod, že to není otázka volného obchodu, čili se tady nedojednávají tarify, což eh, byla dohoda předtím, než jsme otevřeli vyjednávání. Tarify Číny v podstatě eh, jsou nižší než 10 a také to bylo považováno za velice něco ambiciozního, abychom se vraceli k tomuto vyjednávání. Je tady celá řada citlivých otázek vztahu mezi Evropskou unii a Čínou právě v této oblasti. Co se týče investic, já si myslím, že to je klíčová oblast naší spolupráce. Zde bychom chtěli zajistit pokrok v příštím roce. Velký zájem eh, je jednak eh, na evropské straně jsou tady určité stropy v jednotlivých eh, důležitých sektorech, které byly dojednány jednak na půdě VTO ale chceme zajít dál a z čínské strany je tady narůstající zájem o investice do Evropy. Dále máme takzvané fondy, takzvané kapitálové fondy, které jsou, byly uvedeny v loňském roce. A o těchto fondech se budeme bavit, ale pochopitelně jsme otevření této otázce. Také je zde velký zájem, aby investice byly podle mezinárodních pravidel. Co se týče další spolupráce, kde jsou určité problémy, je otázka duševního vlastnictví. Především evropské malé a střední podniky trpí tím, že dochází porušování jejich práv duševního vlastnictví. Když se podíváte na statistiky v oblasti cel, tak eh, máme zboží, které bylo zabaveno na hranicích Evropské unie, které porušují pravidla. Je to asi 54 zboží, které je právě původem z Číny, to je tedy velký objem. Došlo k určitému zlepšení, především eh, v oblasti právního rámce v Číně, nicméně pochopitelně jsou tady určité nedostatky co se týče implementace těchto zákonů a probíhá dialog s čínskými úřady, jakým způsobem můžeme podpořit jejich implementaci, jak můžeme pomoci jejich právnímu systému a paní komisařka také zajistila spolupráci pro malé a střední podniky. Není to sice nějaká právní pomoc, ale Eh, zdůraznila, jaké oblasti by měly být prošetřeny a kde by se měla zajistit určitá podpora. A nyní, pokud jde o odbornou pomoc, zde probíhá celá řada projektů a eh, Hlavně se zaměřujeme na malé střední podniky, což je základ naší spolupráce. Je to i napojeno na program, který již běží dlouhou dobu a který se zabývá tím, jak zajistit, aby Čína plnila závazky vyplývající z VTO. A my v, v dubnu 2008 jsme otevřeli helpdesk, který se týká těchto práv duševního vlastnictví a poskytujeme zde rady evropským malým středním podnikům, které mají práv, právě problémy s porušováním práv. Také jsme v Pekinku vytvořili Centrum evropských malých středních podniků, kde využíváme tedy prostředky, které jsou k dispozici z programu. A toto centrum pomáhá evropským podnikům podnikat v Číně i při vývozu nebo při investicích v Číně. Měla by to být platforma i pro členské státy EU a proto je třeba i už se spolupracovat s centry jednotlivých členských států a s jejich agenturami asi mm, tady bych mohla skončit s prezentací a e, potom e, velice ráda zodpovím na vaše otázky. I si vyslechnu pana čínského velvyslance. Děkuji. A mm, možná předtím, než představím velvyslance, tak bych chtěl připomenout výboru, že my jsme přijali velice významnou zprávu o obchodu a obchodních vztazích s Čínou 6. E, února 2009. A to zpravodajem byl kolega Cole a i my jsme tam popsali některé příležitosti, které jsou zde otevřené Evropské unii. Bylo by bylo zajímavé vyslechnout si komisi, která přednesla celou řadu námětů a ale asi někteří z nás eh, si pamatují na některou protidumpingovou legislativu, která byla eh, přijata a která potom měla ale spíš dramatický dopad na Evropskou unii. Hmm. A je to něco tedy, co nám leží na srdci. Všechno se to dotýká úzce našich vztahů eh, i zde různých tě, těch defenzivních obchodních nástrojů. To jsou témata, která jsou důležitá nejenom pro eh, Čínu, ale pro Evropskou unii. A je lepší vždycky o věcech otevřeně hovořit. My Eh, protože samozřejmě je eh, lepší tedy mm, vést dialog, než vést válku a mm, eh, také je třeba si říci, že příležitosti pro obchod to zlepšuje mm, ekonomiku všude, ve všech státech i teď především eh, v dobách ekonomických potíží všude na celém světě. Proto je o to důležitější pokračovat v dialogu. Děkuji, protože jste přišel a eh, s velkým zájmem si vás vyslechneme a poté bude následovat diskuze. Děkuji. Děkuji. Já mm, si velice cením toho, eh, co řekl Winston Churchill. Churchill to znamená, že je lepší vést dialog než válku. A děkuji, pane předsedo. Děkuji i chtěl bych pozdravit eh, významné členy Evropského parlamentu a vašeho výboru. Já eh, si cením této příležitosti vyměňovat si názory a diskutovat o hm, eh, obchodu a hospodářských vztazích mezi Čínou a Evropskou unii. Především bych vám chtěl poblahopřát k, k tomu, že jste byli zvoleni do Evropského parlamentu a hm, můj kolega rozdal kompletní verzi eh, mého projevu, který obsahuje eh, spíše fakta a čísla eh, eh, pro referenci, pro vaši informaci, ale ústně dovolte, abych zdůraznil ty nejdůležitější věci. Dámy a pánové, když se podíváme na vztahy mezi Čínou a Evropskou unii, tak obchodní a ekonomická spolupráce vždycky je na prvním místě od té doby, co v roce 75 jsme nastolili diplomatické vztahy, tak mm, naše eh, celkové vztahy se začaly dramaticky rozvíjet a eh, konsolidovali se a nazráli, eh, což je ku prospěchu našich národů. A to platí především pro ekonomiku. Abych doložil to, jak náš obchod a ekonomická spolupráce roste, tak zde dovolte tři věci zmínit. Za prvé, my jsme se stali důležitým obchodním ekonomickým partnerem. Když to srovnáme s rokem 75, tak náš obchod tehdy byl, eh, eh, teh, nyní v minulém roce náš obchod je 176 krát větší a eh, rozšířil se od pouhých komodit na technologie a služby. Evropské investice v Číně začaly od nuly a, a nakumulovaly se na 33,9 miliard evropských dolarů k dnešnímu datu. Čínské investice také i nyní se dostávají do Evropy. E, naše e, smlouvy o transferu technologií e, činí 122 miliard amerických dolarů celkem. Mm, mm, tato čísla dokládají, proč Evropská unie je největším obchodním partnerem pro Čínu, je to zdroj eh, dovozu, je to exportní trh pro nás, je to dodavatel technologií a to je, i to nám dokládá, proč Čína je druhým největším obchodním partnerem pro Evropskou unii a exportérem, který exportuje do Za druhé, i eh, my jsme eh, na tom hodně získali Eh, protože nízké náklady mm, v Číně, vysoká kvalita čínské produkce, to umožňuje Evropské unie, unii snižovat eh, výdaje eh, domácností o 300 euro ročně a to umožňuje i bojovat proti inflaci a vytvářet pracovní místa. Máme více než 20 tisíc evropských podniků v Číně, které tam mm, měly velké zisky, ale pokud jde o investice a technologie a e, zařízení z Evropské unie, to všechno pomáhá k modernizaci čínských podniků a k, evropské, a k ekonomickému růstu. Nyní my produkujeme více pracovních míst a, a e, e, daňových příjmů. To všechno umožňuje optimalizovat průmyslovou strukturu a zlepšovat produktivitu a modernizovat a zvyšovat úroveň rozvoje. Za třetí, i my jsme vytvořili velice úzké a širší obchodní vztahy. E, obchod a ekonomická spolupráce znamená, že jsme na sobě více a více závislí. Dnes e, mm, řada zboží výrobků na evropském trhu je z Číny právě a i je to naopak. Mm, asi 200 eh, tisíc čínských studentů studuje v Evropě, eh, více než 150 tisíc evropských občanů zase pracuje v Číně. A když eh, zde my díky mm, této ekonomické základně jsme vytvořili lepší atmosféru důvěry a to všechno i přispělo k budování komplexního strategického vztahu. Mm, přátelé, ekonomika a obchod byly hodně postiženy evropskou, eh, globální ekonomickou krizi. Za posledních sedm měsíců eh, eh, i obchod poklesl o 20,7% a evropské investice v Číně poklesly o 4,8%, což Mm, je velice špatné. Nicméně, i přesto všechno jsem optimista ohledně budoucnosti naší spolupráce a řekně, řeknu vám nyní proč. Čtyři důvody. Za prvé, v těchto obtížných dobách Čína a Evropská unie eh, eh, eh, mm, Eh, chtějí prosazovat a rozšiřovat spolupráci na základě konsensu, protože vědí, že obchod a ekonomika to je eh, důležitý motor, který nás vyvede z krize. Na začátku roku hm, hm, proběhly samity a návštěvy na vysoké úrovni. A obě strany eh, několik, několikrát opakovaly, že budeme spolupracovat, abychom překonali krizi, abychom rozšiřovali obchod a investice. Toto bylo potom doloženo celou řadou smluv, které byly uzavřeny v oblastech jako energetika, životní prostředí, eh, špičkové technologie a malé střední podniky i, eh, eh, i eh, byly mm, zadány velice významné zakázky. Dále naše ekonomické pobídkové mechanismy poskytují nové příležitosti pro podnikání. Čínská vláda velice aktivně implementuje balíček pobídek, mm, což již vedlo k určitým pozitivním výsledkům a vytváří se další příležitosti i pro zahraniční podniky. Evropské podniky jsou věhlasné tím, že mají dobré technologie a mají leté zkušenosti. A tyto podniky si vedou u nás velice dobře. V prvních sedmi měsících eh, čínský dovoz eh, z EU poklesl pouze o 4,2 eh, dvě, o 2,2%, i když celkově, celkové dovozy jinak poklesly daleko více, o 3,6%. A e, většina evropských podniků e, nadále vydělává v Číně a tudíž se snaží o další investice. Za třetí, Čína i Evropská unie e, představují velký potenciál na trhu právě teď v dobách krize Eh, Čína nadále roste, protože zde existuje domácí poptávka. Abychom mohli podporovat ještě více domácí poptávku, tak jsme přijali velká opatření, abychom zlepšili i sociální zabezpečení, abychom stimulovali spotřebu a další pobídky. Evrop... Eh, zde existují odhady, že do roku 2010 nebo v roce 2010 eh, tak ten trh v Číně bude představovat více než 1 eh, trilion euro a eh, to bude tedy trh špičkového zboží. Na druhé straně Evropská unie je největším spotřebitelským trhem pro nás a bude pro nás vytvářet celou řadu příležitostí, eh, příležitostí pro čínské podniky. A za čtvrté, nejdůležitější důvod je, že Čína bude nadále pokračovat v otevírání svých trhů, protože to je pro ní velice prospěšné a e, od vstupu do VTO, e, tak e, my jsme snížili naše cla tedy na, z 15,3% na 9,8% a i my nyní naše dovozy se zvýšily na 1,3 trilionu amerických dolarů v minulém roce. Do budoucna Čína nadále bude expandovat ve svých mm, dovozech a to především budeme dovážet špičkové technologie a zařízení, strojírenství, eh, komponenty, tedy náhradní díly, zdroje, komodity, suroviny. Nadále i budeme eh, eh, stimulovat zahraniční investice, především v špičkových technologiích, v úsporných eh, technologiích a v technologiích šetrných k životnímu prostředí. I nadále budeme podporovat čínské podniky, aby podnikaly v zahraničí. A domníváme se, že naše zahraniční investice budou znamenat růst pro celou naši ekonomiku a budou to další příležitosti, eh, pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Dámy a pánové, samozřejmě není jenom všechno tak růžové. Tam, kde je světlo, je i stín. Takže zde existují určité frikce, spory v našich obchodních a podnikatelských kontaktech. Mm, čínská strana také zneklidněna celou řadou otázek celou řadou mm, mm, problémů, jako je eh, antidumping, jako jsou ty restrikce, které se týkají eh, vývozu špičkových technologií, které se týkají eh, víz, vízových povinností. I mm, často slyší, slyšíme stížnosti, které se týkají přístupu na, trhy, na trhy. A proto je třeba přijmout nové přístupy a vytvořit eh, nové eh, stimuly, nové impulzy, abychom eh, zvýšili naše obchodní vztahy. Proto mám čtyři návrhy. Za prvé, naše obchodní vztahy musíme nahlížet z dlouhodobé strategické perspektivy. Naše spolupráce nyní probíhá na tak široké a hluboké bázi, že určitě to má dopady na všechny další aspekty našich vztahů i proto bychom neměli se nechat zatáhnout do některých izolovaných problémů, které by poškodily naše dlouhodobé vztahy. Ehm, my jsme se zavázali, že budeme prosazovat naše dlouhodobé partnerství ze strategického pohledu ehm, že budeme podporovat naše obchodní a ekonomické vztahy a budeme i dále více koordinovat naše politiky a vést eh, dialog, tak aby ta spolupráce probíhala správnou cestou, abychom eh, se nenechali eh, ovlivnit některými minulými neschodami. Dále budeme podporovat princip vzájemné otevřenosti a vzájemné prospěšnosti. Evropská unie vždycky hájila otevřené trhy. Zde Čína eh, bude prosazovat eh, politiky reform a otevírání trhu. Eh, naše otevřená politika se orientuje na vzájemný prospěch a růst i našich partnerů. Čína spolu s EU bude otevírat své trhy a bude bojovat proti protekcionářství vytvoříme více příležitostí pro obchod i investice takto. I e, my máme různé důvody našeho obchodního přebytku, e, jako je například e, otázka realokací obchodu či transfery technologií. Naše politika není příčinou tohoto přebytku. Naopak, Čína se snaží eh, podporovat dovozy do Číny i přes tu finanční krizi, která tak postihla naše exporty. A dále za třetí, my se budeme snažit i zlepšovat naši eh, koordinaci a naše mechanismy komunikace. Proto jsme vytvořili eh, velice komplexní mechanismus pro ekonomický dialog, který i E, zahrnuje mm, mm, odborníky, experty. To je velice důležité právě pro řešení problémů a pro iniciaci nových kroků. A v neposlední řadě summit mezi EU a Čínou a e, náš mm, ekonomický dialog na nejvyšší úrovni hrají klíčovou roli pro stabilizaci obchodu a pro další prosazování spolupráce právě v dobách krize. Do budoucna bychom měli lépe využívat právě tento mechanismus, abychom rozšířili naše eh, vztahy, prosazovali spolupráci a řešili i spory. Za čtvrté, i mm, je třeba eh, vidět, jaké to bude mít komplementární výhody pro naše ekonomiky. To bude eh, podporovat industrializaci eh, v Číně, protože to je něco, co pro nás bude prospěšné a díky tomu budeme kvést. Evropská ekonomika je velice rozvinutá, má pozici lídra ve vědě, v technologiích a i proto je třeba dále posilovat eh, tyto vztahy. Doplňková povaha našich ekonomik eh, je širokou základnou pro eh, rozšiřování spolupráce, což také znamená, že nemůžeme dosáhnout absolutní rovnováhy v každém konkrétním sektoru. O co bychom se měli snažit, je snažit se o lepší slaďování, abychom se lépe doplňovali. Za páté, je eh, třeba, abychom eh, dále šli tím trendem rozvoje, protože světová ekonomika trpí, eh, dostala velkou ránu, ale je, na druhé straně to bude nový impuls pro růst. Evropská unie prosazuje ekologii, zelenou ekonomiku. I Čína urychluje transformaci svých ekonomických modelů. Proto se e, vzájemně potřebujeme více než kdy jindy a e, jsou zde veškeré důvody, abychom navázali intenzivnější a širší spolupráci. Pokud jde o úspory energii a pokud jde o ochranu životního prostředí, zde naše spolupráce eh, již mm, vedla k určitým předběžným výsledkům v některých oblastech, jako je špičková technologie, tak zde ale evropské restrikce jsou pořád velkou překážkou. Doufáme, že bude odstraněna co nejdříve. Eh, vážení eh, členové Evropského parlamentu, jako eh, što členové výboru INTA, vy velice dobře jste obeznámeni eh, s tímto tématem ekonomiky a obchodu. A vaše nadšení i vaše porozumění, eh, které se týká obchodních vztahů mezi Čínou a Evropskou unii, to je něco, co je pro nás zdrojem inspirace. Doufám, že budeme nadále spolupracovat, abychom vytvořili dobrou atmosféru v Evropském parlamentu i v Evropské unii jako takové, mm, takové, tak abychom dále e, podporovali ekonomickou spolupráci a obchod s Čínou a abychom posílili naše komplexní a strategické partnerství, které bude ku prospěchu našich národů. Děkuji. Thank you, Ambassador. I think this is... Děkuji panu velvyslancovi. Myslím si, že to je velice dobrý začátek zasedání nového výboru. A ukazuje se zde, jak důležitá je nejen Čína, ale jak důležitý je také tento výbor pro ostatní země na světě. Já se velice těším na další setkání s vámi v následujících pěti letech a také na setkání s dalšími zeměmi. Takže nejdříve otázky. První pan Zalbe. Zalba. Mám několik otázek na pana velvyslance. Pokud jde o summit, čínská vláda letos eh, potvrdila, že Obchod a ekonomika jsou velice důležité pro další hospodářský růst. Proč čínský, čínská vláda proto podporuje protekcionismus především prostřednictvím cel? Myslí si čínská vláda, že by se měly překážky obchodu eh, rušit, aby se tak eh, posiloval obchod mezi Evropskou unii a Čínou? A také bych se chtěl zeptat, eh, na postoj čínské vlády, pokud jde o zdanění podniku na čínském území. Chcete zrušit fiskální stimuly? Chcete odpovídat po každé otázce, pane velvyslanče? Omlouvám se, ale úplně jsem nestihl si poznamenat otázky. Možná bude lepší, když budete hovořit svým mateřským jazykem a necháte práci na tlumočníky. A možná mluvte pomaleji. A takže, eh, pane poslanče, chcete tlumočení? Já jsem se chtěl zeptat pana velvyslance, protože jak se i potvrdil, i potvrdilo se na samitu, takže obchod bude jeden ze základních pilířů mm, pro ekonomický růst Číny. Pokud je tomu tak, proč čínská vláda e, prosazuje protekcionářství, protekcionismus prostřednictvím celních tarifů a netarifních bariér? Právě proč to máte? A zde eh, hodlá čínská vláda snížit ty netarifní bariéry nějak z dlouhodobého pohledu a eh, mm, mm, mm, tak eh, aby se posílily ty ekonomické vztahy mezi EU a Čínou. A v závěru bych chtěl vědět, jaká je pozice čínské vlády, pokud jde o plány těch pobídek, daňových pobídek, Eh, které jsou určeny eh, zakládání zahraničních podniků v Číně. Bude to pokračovat? Budou ty pobytky pokračovat? A nebo naopak hodláte je postupně, eh, tyto daňové pobytky hodláte postupně rušit? Děkuji. Um, můžete také adresovat otázky komise nejenom vedle vyslanci. 中国政府反对这个贸易保 Čínská vláda a má jasný postoj a jde proti jakýmkoliv formám protekcionismu a nečiní žádná diskriminační opatření. Například před nějakým časem některá západní média A rozšířila určité chybné informace, pokud je o opatření učiněná čínskou vládou. A my bychom chtěli poukázat na to, že to bylo neporozumění. Média rozšiřovala, že se jedná o určitý protekcionismus. V červnu tohoto roku jsme zavedli určitou politiku, která spočívá v tom, že chceme právně chránit výrobky, které jsou vyrobené v Číně, ať už čínskými producenty nebo zahraničními producenty. Jak Víte, Čína není součástí eh, dohody o zadávání veřejných zakázek VTO a tudíž eh, není zavázána v tomto smyslu touto dohodou. A my ale chceme otevírat náš trh s veřejnými zakázkami a chceme mít flexibilní a pragmatický přístup. A v budoucnosti se chceme přidružit k této smlouvě týkající se zadávání veřejných zakázek. ascoltato con molto interesse Já jsem si vyslechl s velkým zájmem pana velvyslance. Jsme všichni spokojeni eh, tím, jak rostou obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. A jako liberální demokrat, tak si myslím, že to je jeden z hlavních příspěvků právě pro stabilitu na celé planetě. Nejenom, že to je ku prospěchu bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii a Čínou. Podporuje to stabilitu vůbec jako takovou a blahobyt všech. A vzhledem k tomuto i nemůžeme si skrývat, ten fakt, že obchodní deficit Evropy za těchto pět let eh, eh, se strojnásobil a eh, že 50 našich tedy výměn nyní přešlo na 150 takže je to deficit ve výši 150 Tak já se ptám komise i velvyslance, existuje zde nějaká analýza, eh, pokud jde o udržitelnost těchto vztahů ze střednědobého či dlouhodobého horizontu, jak to bude s tím obchodním deficitem, který je tak nevyvážený a jaká opatření lze mm, přijmout pro jeho nápravu? Toto je téma, které je spojeno s tématem, o kterém hovořil i pan velvyslanec, a to je téma eh, přístup eh, na čínský trh pro evropské produkty. A já bych chtěl vědět, jak to je právě teď, pokud je o vyjednávání s čínskými orgány, jak to je se smlouvami EPA, jaké zde jsou perspektivy pro eh, budoucí otevření trhu pro banky, telekomunikace, služby a další sektory, eh, protože evropské služby nebo tyto sektory služeb mají velké problémy operovat v Číně a s tím je spojena i otázka dumpingu. Nejenom tarifního, tedy celního eh, dumpingu, ale je to vůbec i otázka sociálního a ekologického dumpingu i, e, protože zde není jasná ta transparentnost nebo trasabilita ve výrobcích. Především mm, zde mm, Jde třeba i o chemický eh, průmysl, protože ty chemikálie často se potom eh, hojně využívají v evropském farmaceutickém průmyslu. Američané eh, mají vlastní inspekce a kontroly, které se týkají čínských chemikálií a čínský, čínského chemického průmyslu, kdežto v Evropě se to nedělá, nebo Evropa to nedělá a, mm, což není úplně v souladu s těmi požadavky na trasabilitu a transparentnost výrobku. To je to, co chceme respektovat. A nebo třeba automobilový průmysl, pokud se nemýlím, právě dnes, 1. září 2009, to je den, kdy uplynul termín, do kterého Čína měla uspokojit celou řadu opatření a pravidel VTO, které se týkají automobilového průmyslu a to již vlastně byla iniciativa, kterou přijala Evropská komise před třemi lety, kdy byl vytvořen panel VTO, který se zabýval otázkou přístupu na čínské trhy pro evropský automobilový průmysl. Takže zde e, se ptám velvyslance i komise, jak jsme na tom právě, pokud jde o tuto proceduru, o toto řízení zahájené ve VTO. A vzhledem k tomu všemu, především my jako frakce, my vždycky jsme považovali vztahy s Čínou eh, za eh, velice komplexní. A lidská práva, to je právě také součást eh, našich bilaterálních vztahů. My mm, Eh, eh, eh, i jsme tedy právě často dotazováni na toto téma teď i v dobách krize, je to aktuální. A zde hm, hm, my víme, že je zde Eh, celá řada osob v Číně, o kterých vůbec nic nevíme, ani nevíme, kde se nachází. A to je často už taková rituální hm, otázka, kterou zde klademe. Eh, my eh, jsme kladli tu otázku při udělování ceny Sacharovové ceny například kdy mm, eh, klademe často ty otázky, které se týkají trestání eh, eh, mm, těchto vězňů a jak je to s těmi procesy. My 10. Mm, prosince právě jsme o tom velice ze široka hovořili a právě jsme apelovali na to, že potřebujeme od vás širší informace. A velice rychle teď E, e, jak je to s, mm, se vztahem čínské vlády k celému regionu, například Tajvan, to je první téma. My e, víme, že je velice důležité rozvíjet obchodní vztahy mezi Čínou a taj, Tajvanem. Nová tajvanská vláda doufáme, že usnadní tento rozvoj dále. A já nevím, zdali nedávna návštěva Dalajlámy na Tajvanu, zdali bude mít nějaké důsledky na tyto vztahy, i obchodní vztahy. To je to, co mě zajímá. Zdali to bude mít důsledky pro obchodní vztahy. Pro... pro a za druhé, Jaké je vaše hodnocení eh, tohoto faktu, který je pro nás velice významný? Již 50 let, eh, eh, po 50 letech došlo ke změně většiny v Japonsku a samozřejmě ta změna v Japonsku také určitě bude mít velký dopad na obchodní vztahy v daném regionu. Um, uh, a máme zde také výbor pro lidská práva, který se zabývá otázkami eh, například udělávání Zacharovovy ceny. Eh, tohle je ale výbor pro mezinárodní obchod, takže prosím, omezme se na otázky mezinárodního obchodu. Pane, pane velvyslanče? A myslím si, že všichni víte, že v posledních 30 letech se Čína hodně otvírala a soustředíme se především na hospodářský postup. A nesmíme zapomínat na to, jaké obrovské kroky Čína, Čína učinila a také v oblasti demokracie za poslední tři desetiletí. Největším změnou za poslední tři desetiletí je změna ve způsobu myšlení v Číně. A myslím si, že to je obrovská změna. A ať už jde o právní stát, demokracii, ochranu lidských práv. A myslím si, že vnější pozorovatelé by se měli snažit být objektivní a, a skutečně a vnímat tyto změny. Pokud jde o případ Huča přiznal porušování práv a my jsme postupovali zcela podle práva transparentním a otevřeným způsobem. A pokud jde o a vztahy s Tajvanem, a určitě jste si všimli toho, že eh, za poslední rok byly tyto vztahy eh, velice vyrovnané. Zlepšilo to situaci lidí na obou stranách. Samozřejmě ale na vštěvá Dalajlámy bude mít eh, na tento vztah vliv. A my doufáme, že tajvanské úřady se k tomu postaví odpovídajícím způsobem a že se také postaví odpovídajícím způsobem k incidentu 5. července. Minulý rok a došlo a k některým násilným činům a Mnoho médií se touto otázkou nyní zabývá. A evropská veřejnost, stejně tak jako poslanci, ale musí k situaci eh, přistupovat objektivním způsobem. My jsme proti jakémukoliv eh, separatismu či terorismu. A to se ale netýká obchodu či hospodářství, takže eh, nepůjdu dalších detailů. Pokud jde o hospodářské a obchodní otázky, za prvé eh, nerovnováha obchodní bilance Evropa je náš nejrychleji rostoucí exportní trh. Od roku 2005 do roku 2008 a export Evropské unie do Číny vzrostl o 65 A je zde ale mnoho důvodů pro nevyrovnanost obchodní bilance. Já jsem je zmínil ve svém projevu, ale nejdůležitějším důvodem je relokace mezinárodního průmyslu a investic. Společnosti Evropské unie, které fungují v Číně, vyrábějí a prodávají své produkty v Číně. A to nahrazuje přímý export Evropské unie. V roce 2006 společnosti Evropské unie v Číně a učinili prodej za 206,6 miliard amerických dolarů. To je mnohem větší objem, než jaký byl deficit obchodní bilance Evropské unie, který dosahoval 91,7 miliard dolarů. Takže to je moje odpověď na nevyrovnanost obchodní bilance. Pokud jde o vyjednávání z Doha, myslím si, že nyní je třeba, aby politická vůle byla převedena do jasných činů. Je třeba podporovat vyjednávání v rámci mandátu na základě existujícího rámce. A to nám přinese konkrétní výsledky. Zároveň chceme přispět k řešení dosud nevyřešených otázek. Myslím si, že výsledek vyjednávání z Doha by měl odrážet obavy a vyjednavačů. Rozvinuté země by měly ukázat svoji vůli být flexibilní a měly by učinit další závazky, pokud jde o antidumping. A byli jsme svědky toho, že eh, dochází k nárůstu případů antidumpingu vůči Číně v poslední době a dochází eh, ke zhoršování této situace. Eh, některé naše podniky také byly vystaveny nespravedlivému zacházení. Myslím si ale, že mezi Čínou a Evropou je více příležitostí než problémů. Je zde více spolupráce než problémů. Proto je potřeba nadále posilovat tuto spolupráci a vytvářet možnosti pro nové investice, nové obchodní příležitosti a tak společně bojovat proti krizi. A společně se nám podaří bojovat proti antidumpingu. A zároveň musíme posilovat dialog a konzultace právě s ohledem na dumping. Takže nyní bych dal před slovo komisi, která by se ráda vyjádřila k EPA. Chce na to odpovědět komise. Ano, co se týče dohody o partnerství a spolupráci a vědnávání, jak už jsem se zmínila, jsme byli zklamáni, že jsme neměli možnost postoupit tak, jak rychle, jak jsme doufali. Máme tři články, které jsme dohodli do této chvíle, ale v zásadě je jich více než 20. Takže po roce a půl asi pochopíte, že jsme lehce zklamáni. Nicméně stále hovoříme s čínskou stranou, na jejich straně určitý závazek, že během podzimu budou intenzivně pracovat na těchto článcích, že do konání samitu v letošním roce se snad podaří uzavřít více článků. Děkuji, pan Kasak. Jen bych požádal členy našeho výboru, aby se omezili na dvě minuty při kladení svých dotazů, podobně jako na plenárním zasedání. Takže prosím, omezte se na dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Pane velvyslanče, já jsem byl velice potěšen s tím, jak jste hodnotil bilaterální vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. Nicméně se mi zdá, že to konstatování, eh, že Čína trpí těmi evropskými antidumpingovými opatřeními, to je přehnané, protože podle našeho odhadu je to pouze procento dovážených výrobků z Číny, které, kterých se týká toto evropské opatření. A i tak, jak jsme konstatovali, zde existuje eh, eh, ekonomická nebo obchodní nerovnováha eh, mezi Čínou a EU, což je velice škodlivé pro Evropskou unii. A vaše opatření na dovozy z Evropy jsou mm, velice jak bych řekl, neprospěšné pro oživení obchodu. Já mám dvě otázky důležité, aspoň pro mě. První se týká opatření pro, pokud jde o boj proti padělkům a piráctví. A jak chráníte duševní vlastnictví? E, došlo k nějakému pokroku Eh, tedy k nějakému efektivnímu pokroku v této oblasti? A druhá otázka se týká eh, závazku Číny, eh, který na sebe přijala Čína v rámci koreňské konference, které se týká, který se týká klimatických změn. A přijme tedy Čína nějaká opatření, aby se snížily emise skleníkových plynů? Děkuji. Máte velkou zkušenost, omezil se skutečně přesně na dvě minuty. Ochrana duševního vlastnictví je něco, co Čína potřebuje, aby mohla posílit eh, svoje inovační stránku. Už jsme vytvořili právní rámec na ochranu duševního vlastnictví, který je v souladu s mezinárodními pravidly a předpisy. Také jsme posílili snahy v oblasti zákonodárství a vymáhání. Také proběhlo trestní stíhání. Během posledních let jsme jednak posílili právní rámec a také jsme zavedli silná opatření, co se týče vymáhání. Čili došlo k dobrému pokroku a možná bych vás mohl informovat těchto otázkách. Čili je to jednak kvalita, ale i velký pokrok v této oblasti. Eh, byl to soudní výnos v případě počítačů. Tento soudní eh, rozsudek byl velice přísný a Financial Times, Reuters informovali o tomto soudním případu a věří, že toto soudní rozhodnutí je, je zcela zásadní v této oblasti. Dále, klimatické změny. To je otázka, které se věnuje pozornost po celém světě. Pochopitelně se řeší je na samitech, na zkuskách na vysoké úrovni. Čína velice závažně přistupuje k těmto otázkám boji proti klimatickým změnám, je to otázka ochrany životního prostředí a tyto věci jsou zakomponovány do našich státních politik. Dále trvalé udržitelný rozvoj, zde máme mezinárodní strategii, takže také vyvíjíme velice kladné snahy v těchto oblastech. Chceme zlepšit jinak energetickou účinnost, děláme vše, co je v našich silách, abychom snížili o 20 energetickou náročnost do roku 2010 na základě čísel, která byla stanovena v roce 2005. Pokud se nám podaří naplnit tento cíl, tak to povede k dalšímu snížení emisí o jednoho celých 5 miliard tun CO2, což bude jeden z největších národních příspěvků v rámci celého systému snižování emisí CO2. Dále chceme komplexně přizpůsobit energetické struktury a chceme zaměřit na obnovitelné zdroje energií, chceme se zaměřit na hlavní sektory průmyslu. Máme stimulační balíček 300 milionů jenů. Chceme zlepšit jednak situaci v jednotlivých sektorech a chceme zajistit úspory energií. Já si myslím, že průmyslové země musí snížit emise o více než 40 do roku 2020. Základním rokem je nyní rok 2020 a měly by vzít v úvahu ostatní politiky a opatření, které s tím souvisí. Takže to bude stanovisko, které také Čína eh, bude prosazovat na summitu v Kodani. Eh. Děkuji, pane předsedo. Eh, ze strany zástupkyně Evropské komise jsme slyšeli, že zde mají ambiciozní cíl uzavřít smlouvu, dohodu a pochopili jsme, že nemá jít pouze o dohodu volného obchodu, ale především se má vyjednávat o investicích a duševním vlastnictví. Otázka na komisi. Můžeme a jak a kdy eh, získat konkrétnější informace o stavu vyjednávání především v těch daných oblastech, kterých se týká a jaký je ten ambiciozní cíl Evropské komise. A teď na jeho excelenci pana velvyslance otázku. V předposledním odstavci jeho projevu, tam, kde hovoří o zelené ekonomice, o ochraně klimatu, tam hovoří o různých obavách, které se týkají spolupráce v oblasti technologií a že zde existují evropské restrikce. E, to, je, e, to souvisí s Kodaní. Pane velvyslanče, můžete explicitně říci, jaké evropské restrikce e, míníte a o jaké technologie jde v tomto smyslu, a to především v souvislosti s Kodaní. Děkuji. Děkuji. Nejdříve bych předal slovo komisi. Děkuji. Ano, v současné době a předkládáme Evropskému parlamentu základní text pro vyjednávání. Myslím si, že z textu je jasné, a na co se především soustředíme, jak říkáte, investice, služby, veřejné zakázky a technické překážky pro obchod. A jak víte, toto byly skutečně také nejzávažnější diskuze, které jsme vedli s Čínou. Všechny tyto otázky máme na stole, ale některé oblasti jsou problematičtější, jiné méně. Ale z textu, který jsme vám který vám pošleme, jasně uvidíte, která část již byla dohodnuta a v kterých částech je stále ještě jenom text ES a budeme nadále vyjednávat s Čínou. Děkuji, pane velvyslanče. 那么中欧在这个高科技合作上，总体上还是可。 pokud jde o spolupráci ve, v oblasti špičkových technologií. A myslím si, že situace eh, mezi ehm, Evropskou unii a Čínou je velice dobrá. Evropa nám dodává velice důležité technologie. A myslím si, že v této oblasti můžeme dále posilovat naši spolupráci. Děkuji. Balde. Mr. Balde. Pan Bouw, Bolder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik wilde kort even voortbeduren op... Děkuji, pane předsedo. Poslouchal jsem, co říkal a eh, pan Kazach a pan eh, velvyslanec hovořil o ztrátách peněz v některých oblastech. Nejdříve bych chtěl říci něco panu velvyslancovi. Skutečně si vážíme toho, a když se Čína snaží chránit autorská práva. Myslím si, že zde existoval nedostatek autorských práv a tím vznikla překážka pro vstup evropských podniků na čínský trh. My chceme obchodovat s Čínou a snažíme se to eh, formulovat eh, pozitivně. Ochrana autorských práv je nesmírně důležitá pro to, aby se obchod mohl zlepšit. Tato legislativa je nezbytná. Nyní ke komisi odlišná otázka. Velice si vážím toho, co jste udělali v posledních letech pro ochranu, lidských, pro ochranu autorských práv, ale je zde jedna otázka, která je citlivá. Podívejme se na nano a NAMA produkty. A máte nějaké údaje o eh, těchto produktech? Naši voliči ve Nizozemí i v jiných zemích by chtěli vědět, jestli tyto produkty pocházejí z Číny nebo od někud jinut. A eh, takže prosím, nejdříve velvyslanec. A pokud je o ochranu autorských práv, Eh, zmínil jsem postoj čínské vlády. Ochrana autorských a práv je pro nás eh, podstatná. Eh, ne, nesnažíme se ochranu lidských práv jenom kvůli tlaku zvnějšku, ale je to důležité také pro nás zevnitř, abychom zlepšili naše investiční prostředí. A v budoucnosti budeme v každém případě eh, nadále přísně prosazovat eh, právo. Budeme posilovat eh, právní rámec a také chceme prostřednictvím vzdělávání posilovat a povědomí veřejnosti o těchto otázkách. A Čína má 1,3 miliard obyvatel, je to obrovská země, kde jsou velké rozdíly ve vzdělání. V některých oblastech je jasné, že vzdělání o těchto otázkách není dostatečné, ale v každém případě máme velkou vůli tuto, tento problém řešit. Um, well, thank you. Um... Prosím komise. A počítám, že jste hovořil o a lécích. A a autorských právech v souvislosti s léky. Bohužel nemám žádná čísla týkající se tohoto problému, ale podívám se na to. A pokud je o farmaceutický průmysl, eh, chtěla bych říci, že eh, řešíme s Čínou mnoho otázek. Existuje zde mnoho problémů, pokud jde o přístup, pokud jde o uvádění eh, nových léků na trh, o, pokud jde o nové přísady, farmaceutické přísady. A samozřejmě a se budeme touto otázkou eh, zabývat v souvislosti s autorskými právy. Davide? Krátká otázka. Eh, vrátím se k tomu, o čem jsme hovořili, o omezení pro špičkové technologie. Eh, Evropská unie má obavu, že zde je nedostatek důvěry, pokud jde o ochranu autorských práv. My bychom byli ochotnější a převádět špičkové technologie a pro zlepšení vašeho životního prostředí, pokud bychom si mohli být jistí, že budou chráněna autorská práva. A druhá otázka. Jsme velice rádi, že zde dochází k pozitivnímu vývoji, pokud jde o směné kurzy. A myslíme si, že by bylo dobré, aby čínská měna eh, mohla se volně pohybovat a nebyla zavěšena na koš ostatních měn. A to by přispělo eh, k vyrovnání obchodních eh, bilancí a také by to podpořilo hospodářství, což je v zájmu nás všech. A nyní ještě jedna věc, pokud je o Hongkong. Domníváte se, že eh, s ohledem na změny v Hongkongu a eh, v Číně. Jedná se ještě o dva různé hospodářské systémy nebo se jedná o jeden společný hospodářský systém? Jak už jsem říkal, ochrana duševního vlastnictví se zaměřuje na to, abychom zlepšili investiční prostředí a doufáme, že dalším krokem bude to, že obě strany vyvinou úsilí za tímto účelem. Je to nesmírně důležitá oblast. A dále jsou to směné kurzy od července roku 2005, kdy Čína zahájila reformu eh, směného kurzu tohoto systému, tak našim Cílem bylo mít 20,1% a 1,8%, 1,3% oproti eh, americkému dolaru, evropské eh, euru a jenu, čili došlo eh, k určité fluktuaci, která závisí na poptávce a nabídce. Máme zde měnový koš, máme um, směný kurz, který není fixní, který je pod eh, kontrolou, který je řízen. A co se týče nabídky a poptávky v rámci tohoto směnného kurzu, tak došlo k určitému posílení. To zlepšilo flexibilitu směného kurzu. Čínská vláda velice bedlivě sleduje změny změných kurzů, co se týče jednotlivých klíčových eh, světových měn. Eh, chce postupně zlepšit eh, systém směnoho kurzu a v podstatě bych chtěla zajistit stabilní směný kurz, který by byl vyvážený. Co se týče Hongkongu, ano, od roku 1997 je to jedna země, dva systémy a tato politika byla velice komplexně eh, naplňována eh, ve všech ekonomických oblastech, čili je zajištěna stabilita Hongkongu od roku 1997, kdy tam byla místní finanční krize a je tato stabilita zajištěna i eh, v kontextu stávající světové finanční krize. Čili děláme vše pro to, abychom zajistili ekonomickou a sociální stabilitu v Hongkongu. Zde bych chtěl informovat poslance, že situace v Hongkongu je stabilní a dochází ke zlepšování hospodářské situace. Děkuji. A David, myslím, zmínil tři země. A pan Rary? Pane předsedo, děkuji. S velkým zájmem jsem si vyslechl pana velvyslance i zástupkyni komise. Co mě vždycky udivuje, je, že se často zapomíná na sociální dumping a na respektování sociálních norem. Víme, že toto nerespektování těchto norem právě hraje velkou roli. Poněvadž tento dumping znamená, že celá řada sociálních norem není respektována. A já bych chtěl znát názor pana velvyslance na dodržování práv zaměstnanců, názor na eh, svobodu odborového hnutí v Číně, eh, Chtěl bych znát názor eh, na dětskou práci, nucenou práci, na respektování základních norem Mezinárodní organizace práce, protože to je dost podstatné pro obchodní výměny mezi Čínou a Evropskou unii. I Eh, přesto, že v lednu byla podepsána eh, dohoda OSN, která se týká, pardon, byla podepsána dohoda mezi Evropskou unii a Čínou o mm, práci, tak eh, já myslím, že nedošlo k velkému pokroku, proto se ptám, co dělá čínská vláda s touto tematikou sociálních norem v širokém slova smyslu. Děkuji, pan velvyslanec. A jak asi víte, Čína má 1,3 miliard občanů. Existují zde velké rozdíly. V současné době stále ještě pokračuje industrializace, nebyla dokončena. Čína je největší rozvojová země. Existují zde samozřejmě různé sociální a rozvojové problémy. To je zcela normální při takovémto vývoji. A pokud jde o postoj čínské vlády, máme a jasný systém a prosazování a přísných opatření. Na druhou stranu je ale pravda, že Čína splnila některé rozvojové cíle tisíciletí ještě před termínem, především pokud jde o snižování chudoby. A občané v chudobě, jejich počet byl snížen z 250 milionů na něco málo přes 11 milionů lidí. A přesto ale počet lidí, kteří žijí na méně než jednom dolaru v Číně, je stále ještě eh, v absolutní hodnotě eh, relativně velký. Lidé potřebují pracovat velice tvrdě, aby uživili své rodiny. A myslím si, že a s ohledem na to je možné, že se objeví některé další problémy. A, ale to jsou problémy zcela eh, běžné a v rozvojové zemi. A myslím si, že je nutné zohledňovat zde fázi vývoje Číny. Eh, merci beaucoup, monsieur président. Je... Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k této otázce, která podle mě je důležitá. Pane velvyslanče, eh, vy víte velice dobře, že eh, my, pokud jde o obchod, eh, tak nejsme na stejné úrovni, protože máme jiné eh, normy, které respektujeme, sanitární normy, pracovní normy a naši spoluobčané nám to vytýkají právě a nazývají to sociální a ekologický dumping a velice správně. Já bych chtěla znát váš upřímný názor, to by se mi hodně líbilo zde mm, jsou dvě možná řešení. Za prvé, že ty země, které respektují tyto normy, tak vytvoří bariéry, to znamená, budou se chránit proti těm zemím, které nerespektují tyto normy. A druhé řešení by bylo, že ty země, které ještě nerespektují tyto normy, což třeba někdy lze pochopit, tak se pokusí o určitou harmonizaci či konvergenci ze zhora. To znamená, přijmou určitý dlouhodobý závazek, určité konvergenci, tak aby eh, zajistili pokrok těchto sanitárních, sociálních a jiných norem. A eh, zde i další kolegové eh, měli podobné otázky. Za prvé, pokud jde o pracovní podmínky zaměstnanců a především dětská práce v Číně, budete ratifikovat mezinárodní úmluvy, mezinárodní organizace práce? Já bych velice ráda slyšela vaši konkrétní odpověď. A za druhé, pokud jde o Kodaň, vy jste řekl eh, v úvodu, že mm, mm, nemohli jste plnohodnotně bojovat proti že byste nemohli blokovat, eh, že byste, pardon, nemohli bojovat efektivně proti změnám klimatu, dokud Evropská unie bude blokovat transfery těchto technologií. A já bych chtěla vědět, eh, o jaké technologie zde jde. Děkuji vám za upřímnou odpověď. Um, what I might do Paní Sanes, co asi teď udělám, požádám, aby se k tomu vyjádřil nejdříve pan velvyslanec a potom bych požádal komisi, aby nám osvětlila situaci v oblasti konkurence. Prosím, pana velvyslanec. Jak už jsem říkal, pozice čínské vlády je taková, že jsme vytvořili právní rámec, včetně pracovně právních vztahů, také co se týče zaměstnávání mladistvích. Pokud je tady určitý problém, tak možná ty problémy se objevují v těch vzdálených, méně vyspělých oblastech. Co se týče ochrany životního prostředí, tak lidé hovoří hodně o nevyváženém obchodu, o nekalé konkurenci, ale Možná bych vám měl říci, že celá řada produktů, které používáte, které jsou vysoce kvalitní, nicméně jsou za levnou cenu, tak řada těchto výrobků je vyrobena v Číně. Musíte se podívat možná na číslo ne, nevyvážené obchodní bilance, čili je tady celá řada aspektů, které se týkají této otázky. Chtěl by se prosím někdo vyjádřit k otázce, kterou znesla paní Sanec za komisi? Ano, pochopitelně. Trvalé udržitelný rozvoj, dále pracovně právní standardy, to je součástí také našich vyjednávání. Nejen, že tuto problematiku nanášíme na jednotlivých schůzích v rámci dialogu, které také vedou, kole, tři, vedou kolegové z Relaxu, ale taky v rámci ratifikací různých úmluv a dohod. Ale také na straně obchodu jsme v rámci dohod zavedli tzv. hodnocení dopadu. A velice pečlivě zvažujeme tato hodnocení dopadu, když se díváme na dohody o partnerství a spolupráci. Tato hodnocení dělají externí poradci, je to zpráva, která je veřejně dostupná, čili tímto způsobem se snažíme zapojit do této oblasti. Děkuji. A na závěr otázka od pana Joe Higginse, prosím. Děkuji, pane předsedo mám otázku na komisi. Komise tvrdí, že Čína je velice důležitá pro náš obchod a v Číně narůstá právě střední vrstva, která je pro nás důležitá, která bude schopná si nakupovat evropské zboží. Chtěl bych se ale zeptat komise, jakým způsobem harmonizují to, že Čínu nutí, aby měla určitý statut tržní ekonomiky, a jedna z podmínek eh, údajně byla naplněna, což je absence vlády, která by eh, nějakým způsobem, neblahým způsobem zasahovala do privatizace podniků. Chtěl bych se ptat komise na to, co si myslíte o privatizaci, kterou tak úporně prosazujete? Není to e, skutečně brutální krok v Číně? Má to masivní dopad na práva pracovníků, na jejich životní standard. Například eh, v jedné provincii v loňském roce 25 tisíc eh, pracovníků v ocelářství eh, bylo ehm, vyhozeno. Bylo tam 30 tisíc pracovníků a 25 z nich, 25 tisíc z nich bylo propuštěno. Čili další ocelářská korporace v Henan, opět tam bylo propuštěno tisíce pracovníků nebo jejich pracovní podmínky se nesmírně zhoršily kvůli tomu, aby tento podnik mohl být zprivatizován velkonadárodní společnosti. Chtěl bych se zeptat komise na následující. Když máme globální kapitálové zájmy, když máme přítomnost evropských nadnárodních společností, tak máme deseti milionů pracovníků, kteří v podstatě přicházejí o svá práva jejich děti přicházejí o práva. Jak komise tedy harmonizuje své trendy? Jednak chce, aby v Číně došlo k privatizaci podniků, aby tam byla zavedena skutečná tržní ekonomika, ale díváme se na skutečné výsledky. Eh, Čína velice vykořistuje své pracovníky. A pomocí neoliberálního kapitalismu v podstatě máme stejné podmínky jako za Stalina v jeho pracovních táborech, čili co si o tom komise myslí? Například eh, otázka odborů, otázka různých odborářských eh, organizací, které by se bránily proti eh, tomuto globálnímu zlu. Takže v podstatě co děláte proti tomu, aby čínská komunistická strana takto nepostupovala? Prosím, komise, co se týče statutu tržní ekonomiky, tak si nemyslím, že je na komisi, která nutí Čínu, aby měla tento statut tržní ekonomiky. Je to rozhodnutí čínské vlády a tato vláda chce dosáhnout to toho, tohoto statutu. Co se týče privatizací, tak opět je to vládní čínská politika. Zcela jistě to není na komisi, není možná, aby komise něco takového nutila Číně. Možná na to může lépe odpovědět pan velvyslanec. Co se týče evropských podniků, které působí v Číně, myslím si, že celá řada z nich je aktivní v oblasti sociálních standardů, pracovních standardů, mají velice dobré standardy na půdě svých podniků a je velice na místě říci, že to jsou podniky, které eh, fungují v rámci tržních eh, systémů, tak eh, zcela jistě ty podmínky jsou tam dobré. Takže zcela jistě podporujeme diskusy, která se týká sociální odpovědnosti, v rámci podniků, našich podniků, které působí v Číně. Zorganizovali jsme celou řadu seminářů a je to velice aktivní diskuse, kterou iniciujeme jak my v rámci generálního ředitelství pro obchod, tak naši kolegové z Relaxu. A tento dialog vedeme s čínskou vládou. Thank you. Um, I... Děkuji. Chtěla bych podě- chtěl bych poděkovat Helen Kernik za komisi, že přišla na tuto schůzi. Děkuji také velvyslanci jménem našeho výboru za to, že dnes přišel. Je pro nás velice důležité hned na začátku, že se ukazuje, že budeme pokračovat eh, v práci na vztazích s Čínou. A náš výbor vyšle své zástupce do Ženevy na eh, schůzi ministrů. Bude to na konci listopadu, začátkem prosince. A říkal jsem si, že by bylo možné, že byste nám mohl pomoci zorganizovat setkání s vaším ministrem obchodu, až budeme v Ženevě. A nyní možná bych žádal moc, ale eh, výbor pro obchod vždy uvažuje o eh, výroční návštěvě do některé země. A my bychom možná uvažovali o návštěvě Číny. Takže děkuji za to, že jste přišel a děkuji za vaši podporu. Takže nyní se dostáváme k bodu 12. Dopad hospodářské a finanční krize na mezinárodní obchod. Nejdřív eh, nechám odejít osoby, které odcházejí. Děkuji, pane velvyslanče. Right. Impact of economic and financial crisis situation dopad hospodářské a finanční krize na mezinárodní obchod. Myslím si, že všichni jsme si vědomi toho, jaká je situace. Vyslechli jsme čínského velvyslance. Jedná se o situaci na celém světě. Hospodářská krize je velmi silná v celé Evropě, včetně mé země. A já si myslím, že je na čase, abychom si vyslechli komisi a to, jak a vidí budoucí vývoj. Já jsem si vždycky říkal, že pokud bude možné eh, dohodnout se v rámci vyjednávání z Doha, a poté to pomůže dostat se z krize. Ale samozřejmě jakékoliv obchodní vztahy s jakoukoliv zemí, pokud jsou dobré, mohou eh, rozšířit možnosti pro rozvoj celé Evropské unie. Já si jsem zcela vědoma problémů týkajících se zaměstnanosti. Nezaměstnanost v Evropské unii stoupá a doufám, že nám tedy komise pomůže. Takže vítám tady pana Kernela, těším se na váš projev. Mr. Chairman, um... Pane předsedo, nejdříve bych chtěl poblahopřát vám a poslancům za to, že jste byli zvoleni nebo znovu zvoleni a přeji vám a velice úspěšné funkční období. A podobně jako ostatní kolegové z komise bych vás chtěl ujistit, že vás budeme podporovat ve vaší práci. Chtěl bych říct několik slov nejdříve o sobě. Je to můj první den jako hlavního ekonoma v generálním ředitelství pro obchod a jsem velice rád, že mohl hovořit před tímto velice důležitým výborem. Jsem poctěn, že zde mohu být a hovořit o tomto velice důležitém problému. Chtěl bych říci nejdříve několik slov o a odboru hlavního ekonoma v generálním ředitelství pro obchod. Naším úkolem je poskytovat kvalitní hospodářskou analýzu různých politik, které provádíme. Snažíme se také pomáhat ředitelství, generálnímu ředitelství a v hodnocení dopadu těchto politik a určujeme priority pro nová politická rozhodnutí. To znamená, že spolupracujeme úzce s našimi kolegy z jiných eh, operačních eh, odborů. A také jsme v kontaktu s eh, dalšími odbory komise, a například pokud jde o globalizaci nebo konkurenceschopnost. A snažíme se zajistit z hlediska generálního ředitelství, abychom hráli odpovídající roli v těchto oblastech. a zároveň plníme určitou úlohu transparentnosti a poskytujeme statistiky našim kolegům, ale také jiným institucím a také občanské společnosti. A takže na základě těchto tří pilířů jsme velice důležití v celém generálním ředitelství. Monitorujeme dopad krize na a mezinárodní obchod a zároveň se snažíme vypracovávat reakci na tuto obrovskou výzvu, kterou krize představuje. A nejdříve, a pane předsedo, bych chtěl vám předat tři základní poselství. A chtěl bych zmínit základní parametry krize a poté bych přešel na politické reakce a na potenciální vývoj v budoucnosti. A pokud bych měl použít jenom tři slova a pro popis krize, krize byla náhlá, závažná a synchronizovaná. Byla náhlá, protože během prvních tří měsíců náš export poklesl o 40 anualizovaně, takže to bylo velice neočekávané. Krize byla závažná, protože v mnoha ohledech je možná ještě horší než velká krize ve 30. letech. A pokud jde o Evropskou unii od listopadu 2008, obchod s božím poklesl o více než 342 miliard eur. Je to eh, jako kdyby Francie například přišla o eh, veškerý zisk eh, z exportu za celý rok 2008, nebo jako kdyby se to stalo celé Skandinávii. Je to tedy situace, která byla obzvláště problematická pro veškeré politiky a my jsme museli reagovat odpovídajícím způsobem. A dalším rysem krize, o kterém se méně hovoří, ale který je důležitý, je, že krize byla synchronizována. A každý ve světě byl ovlivněn krizí. Nikdo nemohl krizi uniknout. Neexistovala žádná země, kam by bylo možné investovat a uniknout krizi. Krátce bych zmínil některá čísla nebudu vyčerpávající, ale samozřejmě, pokud byste měli nějaké konkrétnější otázky, obraťte se na mě. A na tomto grafu bych chtěl ukázat některé věci. Za prvé, a na celém světě v roce 2009 se očekává, že dojde k hospodářskému poklesu minus 1,5 To ukazuje, že krize neovlivnila všechny ekonomiky stejným způsobem. Více ovlivnila rozvinuté ekonomiky USA a Japonsko a Evropskou unii. A pro mnoho rychle se rozvíjejících a rozvojových zemí, jako je například Čína, krize nebyla tak závažná. Čína například bude mít i letos kladný hospodářský růst a i v následujících letech se očekává, že hospodářský růst bude silný. To ale neznamená, že celosvětový obchod bude v dobrém stavu. VTO očekává pokles 12 v celosvětovém obchodě a příští rok se očekává mírné zlepšení o 1 až plus 1 Zde na tomto grafu se ukazuje, že krize nás dostala na úroveň roku 2005. a Veškeré snahy v posledních eh, letech eh, byly eh, zničeny a dostáváme se zpět na úroveň roku 2005. A pokud by ke krizi nedošlo, červená linka by byla mnohem výše, než je nyní. Pokud se ale podíváme na exporty, jaké jsou eh, nyní ve skutečnosti skutečnosti, je linka mnohem níže. A očekává se, že bude trvat eh, nějakou dobu, než se dostaneme na úroveň, kde bychom byli bez krize. A jak jsem říkal, krize byla synchronizována. Zde vidíte vývoj vývozu pro hlavní ekonomiky. A vývoz hlavních ekonomik minulý rok poklesl. Tento graf také ale ukazuje, že zde existují důvody k, optimi- k optimismu a ukazují se zde určité eh, náznaky oživení. Především pokud se podíváme na eh, meziměsíční růst. A eh, můžeme tedy říci, že jsme se odrazili od dna, pokud jde o vývoj obchodu. Nyní, eh, abych tedy podložil své tvrzení, že už jsme se odrazili od dna, je třeba, abychom zajistili, že objem obchodu poroste, protože eh, to je zcela zásadní pro oživení ekonomiky. Je zde jasně vidět, že podle modré, modré linky celosvětový obchod opět posiluje. A není ale prostor na to, abychom byli se situací spokojení a nic nedělali. Je třeba se poučit z velké krize 30. let. Zde vidíte možná nejlepší ilustraci eh, současného vývoje. Včera eh, kancelářka Merklová hovořila o tom, že eh, je třeba neusínat na vavřínech, protože to by mohlo ohrozit celosvětovou ekonomiku. A zde je vidět, že po poklesu, po volném pádu došlo k určitému oživení, ale bylo to pouze milné, protože poté opět došlo k poklesu. Z tohoto důvodu je nutné mít jasnou politiku a poučit se z minulosti. Vyhnout se tedy chyb, které jsme učinili v minulosti. Je, naše poselství je velice jasné. Pokud jde o obchodní politiku, eh, je třeba si uvědomit, že obchod je hlavním z nástrojů, který může posílit hospodářské oživení. Naše poselství eh, vychází eh, z našich zkušeností z minulosti, z našich zkušeností společného trhu během mnoha desetiletí. Je třeba, abychom zabránili především protekcionismu. A protože protekcionismus by vedl k podobnému vývoji jako během velké krize 30. let. Existují dva základní mechanismy, jak se Evropská komise a ostatní partneři snažili prosazovat toto poselství otevřených trhů. A po Eh, krizi se hraje velice důležitou roli VTO a mechanismus VTO. Během velké krize 30. let eh, VTO neexistovala. Neexistovaly žádná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, žádná pravidla pro mezinárodní obchod. Nyní tato pravidla máme a ukázalo se, že tato pravidla jsou efektivní ale jak jsem řekl, v těchto pravidlech existují určité nedostatky a abychom tyto nedostatky vyřešili, mezinárodní společenství učinilo v rámci G20 určité závazky. A závazky jsou velice důležité, především a proto, že nutí země, které jsou důležité pro obchod, aby odsouhlasili eh, balíčky hospodářského oživení, které ale nebudou mít negativní vliv na obchod. Veškerá tato opatření, myslím, byla eh, efektivní a pomohla nám eh, vyhnout se nejhoršímu vývoji, pokud jde o krizi. Pokud jde o Evropskou unii, Evropská unie je velice důležitým obchodním blokem, pokud jde o obchod, ale také o investice. Z tohoto důvodu je nutné, abychom udržovali otevřený trh. Nesmíme zapomínat, že dvě třetiny našeho dovozu nakonec a končí eh, v exportu. Eh, takže z tohoto důvodu je nutné, aby náš trh byl otevřený také vůči zbytku světa. Eh, v globalizované ekonomice je nesmírně důležité, aby, bylo, aby byla zaručena otevřenost, jelikož globální pohyb zboží může být snadno přerušen právě protekcionismem. Narušení a globálního pohybu zboží či obchodu a představuje velké nebezpečí. A Často dochází k tomu, že se, se zpomalením hospodářského růstu dochází k velice výraznému zpomalení obchodu a právě kvůli tomu, že svět je globalizovaný. Nyní bych se chtěl podívat na vývoj do budoucnosti, na několik bodů, o kterých bychom mohli hovořit během otázek a odpovědí. Komise zavedla několik jednostranných mechanismů, několik monitorovacích mechanismů a, a snažila se zaručit, aby jednotlivé členské státy nereagovaly na krizi cestou protekcionismu. A Vzhledem k tomu, že existují pravidla VTO, že existují dohody k 20 a komise se snaží zaručovat tyto tato dodržování těchto pravidel a tím se nám podařilo vyhnout se nejhoršímu scénáři. A ať už dojde v následujících měsících k oživení vyjednávání eh, z Doha, existují zde přesto eh, další systémy a pravidla, které, která nám pomáhají. A je nutné, abychom eh, v budoucnosti zaručili, že první náznaky oživení budou trvalé a abychom tedy neusínali na pavřínech. Moje poslední poznámka se týká toho, že bych chtěl eh, poukázat na eh, důležitost eh, DDA, tedy vyjednávání z Doha. A protekcionismus je v současné době do jisté míry, míry legální, například pokud jde o zvyšování cel. Takže myslím si, že vyjednávání z Doha by eh, mohlo pomoci eh, řešit eh, tyto problémy a mohlo by nám pomoci získat komplexní řešení. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát. Rád bych se vás na něco zeptal, jestli mohu. Hovořil jste o tom, že podstatě tato situace zohledňuje velkou recesi eh, z 20. a 30. let. Možná se mýlím, ale myslím si, že tady byla naprostá neodpovědnost eh, ze strany některých finančních institucí, jakým způsobem obchodovali eh, s dluhy. V podstatě jsou to uh, sazby u těch půjček, čili kdo měl na starosti dohled nad těmito půjčkami, protože podle mého názoru nikdo nemonitoroval náležitě tyto půjčky, jak se s nimi nakládalo, jak se splácely, čili předpokládám, že komise měla možnost se k tomu vyjádřit, také měla možnost pochopit, jakým způsobem fungovaly finanční trhy, možná se mýlím, ale lidé, kteří dávali doporučení bankám a finančním institucím, aby kupovali dluhy, tak v podstatě povzbuzovali lidi pomocí těchto e, sazeb e, u těch e, rizikových půjček, abychom se dostali do této zapeklité situace. Čili je tady nějaká možnost, aby komise navrhla nějakou legislativu, a nechci nějakou dodatečnou legislativu pro finanční trhy, ale legislativu, která by zamezila těmto institucím, aby dávali takováto doporučení bankám i lidem, aby si eh, půjčovali nebo kupovali takové půjčky. Je tady eh, odpovědnost na jejich straně? Dělají také eh, toto monitorování, dohled nad těmito půjčkami? Děkuji, pane předsedo, za tuto otázku. Možná bych měl na úvod říci, že světový obchod je trošku zneužíván v tomto ohledu, protože obchod i obchodní politiky z našeho pohledu se netýkají nějakých eh, širších finančních systémů, eh, finančních prostředků, hedge fondů, zajišťovacích fondů, ale máte naprostou pravdu, že tady došlo k selhání regulačních systémů po celém světě nejen v Evropě, ale i jinde a asi víte lépe než já, že závazky G20 a to, co vede k Pittsburghskému summitu, v podstatě eh, je také, že se budou zabývat tímto tématem. Nevíme, co bude výsledkem tohoto summitu, ale zcela jistě je to jeden z bodů, Eh, který vyvolal krizi na finančních trzích a následnou ekonomickou krizi. Možná je důležité, aby tak se udělalo vše pro to, aby takovéto krize aspoň byly anticipovány, aby byly zmírněny pomocí silných, striktních eh, kontrolních standardů. Pan Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Má otázka je jednoduchá. Co se stane, když dojde k selhání amerických trhů? Jsou tady určité předpovědi, nebo tady byly určité předpovědi, že k tomu dojde na podzim letošního roku. Já jsem nepochopil tuto otázku. Můžete prosím odpovědět ještě, nebo zeptat se ještě jednou? Serious market. It's in, uh, in the extent of volume. It is. Uh objemu, tak je to podobné jako v případě z e, půjček. Je to C, CDS. Well, I, as I was trying to explain earlier, uh... Jak už jsem e, vysvětlil dřív, tak e, když se dostaneme nad ten úzký rámec obchodu, obchodních eh, politik a co je v kompetenci Evropské unie, tak je tady celá řada dalších oblastí, které tím či ním způsobem budou mít dopad na um, makroekonomickou stabilitu. A pochopitelně CDS spadá do této oblasti, ale to půjde nad rámec, no to jde nad rámec mého portfolia. Uh, but I, I agree that, uh, and... Ale mohu pouze zdůraznit to, co jsem říkal, mohu odpovědět na otázku pana předsedy. Je tady celá řada částí, které musí zapadnout do celé té skládačky, abychom zajistili, že pravidla na mezinárodní úrovni jsou na lepší úrovni, že budou schopni lépe regulovat finanční situaci, ne z hlediska eh, investic, ale i eh, nemovitostí a těchto financí. Čili to jsou otázky, to je vlastně trend, který se propaguje v rámci příprav na Pittsburghský summit. Eh, interesting... Děkuji za velice zajímavou prezentaci. Mám dvě otázky. Myslím si, že ten váš graf, který je eh, ukazoval eh, na určité oživení během dvou, tří měsíců, během třicátých let a potom tam došlo k opět k pádu, tak jste říkal, že došlo k zvýšení cen. Čili mě by zajímalo, jsou to ceny surovin nebo zboží nebo obojího, pokud jsou to e, výrobky, tak e, je to kvůli tomu, že jsou akcie dole a jaké jsou tedy indikátory, zda to oživení je trvale udržitelné či ne. Takže po měsících se také bavíme o krizi v oblasti potravin. Z vašich statistik, do jaké míry stávající ekonomická krize má dopad na potraviny, na potravinovou krizi, protože kupní síla se změnila, zhoršila se. Potom je tady otázka dodávek, také eh, jaké míry to ovlivnilo samotné zemědělství a Včera jsme tady měli vašeho kolegu Davida Osadovana, který správně řekl, že ten protekcionismus, a vy jste to zdůraznil, nebyl tak silný, jak jsme se obávali, ale je tady určitá obava, protože opět ta nezaměstnanost ještě se zhoršuje, čili jaké jsou vaše předpovědi, jaká jsou vaše čísla, co se týče nezaměstnanosti a do jaké míry právě zvýšená nezaměstnanost bude mít vliv na zvýšenou um, ochranářské politiky. Yeah, thank you. These are, uh, Děkuji. Velice relevantní otázky, všechny tři. Již eh, jsem eh, se zmínil o tom, že eh, je třeba zajistit, aby ty objemy obchodu skutečně eh, eh, byly takovou indicí oživení ekonomiky a aby eh, a my také děláme analýzy cen komodit a my ale před krizí hm, ty komodity byly historicky na té nejvyšší úrovni a pak klesly na historicky nejnižší úrovně. A mm, potravinová krize, o té již tolik neslyšíme, protože ceny eh, eh, některých těchto komodit sice neklesly, ale klesla poptávka po potravinách a poptávka to je hlavní faktor, který právě eh, vysvětluje, že ten dopad na obchod je obrovský a poptávka po těch základních komoditách, po potravinách, e, neříkám, že úplně e, zmizela, ale asi co e, zmizelo je kupní síla a proto se obchod zhoršil. I mm, ceny exportu se snížily rychleji než ceny dovozu, importu. A mm, nyní k té vaší třetí otázce. Míra nezaměstnanosti ta se ještě asi trochu zvýší v příštích měsících. My máme již čísla nezaměstnanosti v Evropě, je to již, jsou to již dvojmístná čísla a mm, nezaměstnanost e, asi ještě tady bude e, s námi dost dlouho, déle než mm, mm, Eh, nebo ještě potom oživení. Dále mm, mm, máme zde mm, země, které nebo celá Evropská unie závisí na těch velký, velcích trzích, tak proto ty trhy musí být otevřené a bychom, ale na druhé straně musíme zajistit eh, příjmy osob, aby mohli si pořizovat ty základní věci. Jak jsem již eh, řekl, ale ceny potravin jsou na docela dobré úrovni, takže asi není důvodem hovořit o potravinové krizi. Jenom eh, ceny obilovin před rokem a půl, to byly asi 200 euro za tun, tunu a dnes je to 70. A takže eh, vidíme, k jakému rychlému poklesu došlo na trhu. Pan Jany, děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Kdybych to eh, schrnul, eh, ta otázka obchodu, obchod není eh, důvodem krize, ale obchod je součástí řešení krize, především pokud je o boj proti protekcionismu. Co se mi tolik nelíbí na té prezentaci je, že vy zde vlastně ten obchod jste vyjmuli z celého toho systému, tak jak existuje dnes. Mně se zdá, že dnes veškeré oficiální projevy hovoří o krizi systému. Otázka financí, obchodu, ekonomiky, to jsou otázky, které jsou úzce propojeny. A i mm, zde existuje vztah eh, na tu eh, krizi potravinovou, která předcházela. To nám všechno ukazuje, že ty krize jsou propojeny, včetně energetické krize. A proto by bylo zajímavé se na to podívat strukturálně Jaká byla odpovědnost eh, našich obchodních politik, eh, deregulačních, liberalizačních eh, politik? Jaká byla jejich vina v této krizi? Zde my jsme hovořili o potravinové krizi, to je ale krize zemědělských trhů nebo mm, krize biodiverzity, odlesňování. To je krize systému a mně se zdá, že obchod nelze z toho vyjmout. Před chvílí jsme hovořili o Cariforu a mm, pokud jde o ty smlouvy EPA s Cariforem, tam jsme dali trochu stranou otázku daňových rájů. Hovoříme o Číně, hovoříme o liberalizaci bankovnictví, víme, jak významná právě je ta integrace nebo role bankovnictví v této krizi. Otázka je, jak si provést diagnózu, která by neoddělovala od sebe ty různé krize, protože každý sektor potom se bude bránit a říkat, ne, já za to nenesu vinu, za to nesou vinu finance. A dnešní uh, obchodní politiky také by měly vyvodit eh, důsledky z této krize, tak abychom se vyhnuli chybám, jako třeba liberalizace finančních služeb eh, do budoucna by opět mohla být příčinou třeba ještě tvrdší krize. A nakonec eh, ve vašem projevu nebo ve vašem materiálu říkáte, že Doha by mohlo být takovou pobídkou pro oživení ekonomiky a obchodu. Já v roce 2001 jsem byl v Doha, mám e, dojem, že v kontextu roku 2001 se říkalo po 11. září je třeba, abychom se dohodli, aby ekonomika na světě opět byla důvěryhodná. A teď, když my si řekneme, ano, jde o strukturální krizi, která se ale týká všech eh, součástí ekonomiky a společnosti jako takové, tak já si myslím, že my bychom měli mm, řešit ten základní problém, a já tady mm, se ptám proto komise, jak udělat tak, za prvé, abychom vyhodnotili dopad eh, liberalizace obchodu eh, na tuto krizi, jaké, jaké ponaučení vyvodíme z této krize a jak se budou vyvíjet naše obchodní politiky a možná potom na pana předsedu, pokud dovolí otázka, jak mm, zajistit, aby eh, ten strukturální a systémový charakter stávající krize, aby i pro nás e, e, e, byl součástí našeho hodnocení, abychom my se nezaměřovali pouze na obchod, mezinárodní obchod, jiní by se zaměřovali na sociální aspekty, jiní na finance, jiní na ekologii a abychom měli takový skutečně průřezový přístup, který by šel napříč všemi těmito politikami. Děkuji. Well, in fact, I, I couldn't agree more with you that Naprosto s vámi souhlasím. Potřebujeme systematický přístup a nemyslím si, že bychom od eh, toho byli daleko. A pokud se podíváme na agendu na globální úrovni, eh, tak například v rámci agendy pro G20 eh, nejsou věci oddělovány. Životní prostředí eh, je zde na stejné úrovni jako finanční sektor v komuniké za G20 v Londýně bylo jasné, že e, životní prostředí se hraje e, jasnou roli v oživování ekonomiky. Zde nedocházelo k oddělování obchodu od ostatních systémů. Je to součást systému, je to sou, součást řešení. A existuje zde povědomí, že e, tyto věci jsou propojené, ale možné, možná je nutné snažit se o to, aby tato propojení byla skutečně silná a abychom se soustředili na ta propojení, která fungují nejlépe. Já si myslím, že je jasné a že je třeba, aby potřeboval multilaterální systém. Máme na mezinárodní úrovni velice dobrý systém řešení sporů který umožňuje řešit spory mezi velkými zeměmi či mezi velkou a malou zemí. A tento e, systém e, bývá chválen pro svoji efektivitu. A umožnil také e, prevenci protekcionismu. A a je jasné, že pokud by zde nebyla žádná pravidla týkající se cel mezi jednotlivými zeměmi a pokud by země mohly zvyšovat svá cela, potom bychom pravděpodobně na světě přicházeli asi o 350 miliard kvůli špatné obchodní politice. Já si myslím, že z tohoto důvodu je tedy e, nutné mít systematický přístup e, k obchodu a to je něco, o co se komise snaží. Snaží se hrát svoji roli e, v systémovém přístupu. Máme velice integrovaný přístup k tomu, jak eh, hodnotíme dopad eh, například na životní prostředí, na sociální otázky. Eh, zkoumáme dopad na udržitelný rozvoj našich obchodních dohod. Myslím si, že to je skutečně cesta, jakou se musíme vydat, ale možná zde existují nějaké věci, které bychom měli doladit. Pan Brinkler. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji také za prezentaci a informace. Jenom bych se stručně vrátil k otázce protekcionismu a zcela souhlasím a v této otázce s Davidem. Nyní jsme svědky toho, že dochází k takzvanému chytrému protekcionismu, k chytré izolaci a někteří poukazují na to, že je třeba chránit a pracovní místa eh, v dané zemi. Já bych eh, jenom chtěla vyjasnit jednu věc. V červenci a výroční zpráva VTO a předložila určité informace. Pascal Lamy hovořil o protekcionismu. Nyní nám říkáte, věci nejsou tak špatné, stejně tak, jako, nám to, jako jsme to slyšeli včera. Ale jaká je tedy situace? A dojde v Pittsburghu k tomu, že komise a rada budou hovořit o protekcionismu, budou mít eh, silný mandát eh, nebo nikoli. Eh, myslím si, že to je skutečně závažná otázka, protože pokud posloucháme hlasy z průmyslu, potom musíme být znepokojeni. A druhá věc, o které bych chtěl hovořit, se týká to, o čem jste mluvil, a to o Jde tedy o synchroničnost krize. A pravděpodobně řešení krize nebude tak synchronizováno. A zadá se, že některé, že každá země má specifické strategie pro řešení krize. A musíme tedy počítat s tím, že některé země se budou dostávat z krize různým způsobem, některé regiony se dostanou z krize rychleji, některé pomáleji. A měli bychom se tedy snažit tlačit evropský průmysl do regionů, které mají lepší šance dostat se z krize rychleji. A třetí věc, na kterou bych se chtěl eh, zeptat. Jedná se o eh, obnovu. Máme Evropský plán hospodářské obnovy, který je eh, asi rok starý. Máme Small Business Act, akt o malých podnicích. Chtěl bych se zeptat, jestli máte nějakou analýzu dopadu těchto opatření, nějakou analýzu jejich implementace. Například máte nějaká čísla týkající se přístupu malých podniků, malých a středních podniků k financím. To je podle mého názoru velice důležitá otázka, která skutečně úzce souvisí s obchodním potenciálem Evropské unie pokud Evropská unie se má dostat rychle z krize a úspěšně z krize, potom se z ní musí dostat rychle a úspěšně všechny členské země. Děkuji za tyto otázky. a se pokusím stručně na ně odpovědět. Pokud bych na něco zapomněl, tak se k tomu vrátím. K protekcionismu. Zde eh, existují různé úhly pohledu. Je pravda, že když se podíváme na konkrétní sektory a země a podniky, tak třeba když jedna země automaticky nevydává licence na export, no tak to může být vážný šok, velký šok třeba pro malé střední podniky, které závisí na exportu v dané oblasti. A mm, nesmíme minimalizovat dopad takovýchto opatření. Jak jsem řekl, my v komisi Eh, jsme přijali velice aktivní mechanismus eh, monitoringu na bilaterální bázi a konzultujeme s podniky a snažíme se identifikovat eh, všechny ty bariéry, které jsou diskriminační, které mají negativní dopad na obchod. A máme tedy systém výkaznictví reportingu, provádíme pravidelný monitoring a i my potom vykazujeme ty výsledky eh, i dokonce eh, VTO, eh, takže chceme, abychom prováděli koherentní monitoring. Ale analogicky, to je jako diskuze o antidumpingu. Zde někdo říká, no, dumping, antidumping je důležitý a když se na to podíváme, jak jaký podíl obchodu je ovlivněn dumpingem, tak to je zanedbatelné procento. Možná to tež platí pro e, celkový dopad na obchodní výměny e, tedy dopad těchto individuálních opatření na celkový obchod. My nemáme přesná čísla, ale můj dopad, že můj odhad je, že dopad na e, dopad těchto izolovaných protekcionářských opatření na celkový obchod je omezený ale mm, e, je to systémová hrozba. Měli bychom tedy být ve střehu a sledovat budoucí kroky, ke kterým může dojít, třeba i v důsledku e, zvyšující se nezaměstnanosti. Kromě těch systémových problémů máme konkrétní problémy, a které bereme vážně. G20 a mm, Pittsburgh. Je mm, předčasné teď prejudikovat oficiální mm, pozici komise, na které komise teď pracuje, ale osobně se domnívám, že asi tam e, e, bude minimum zopakovat ty závazky z komuniké e, z Londýna, jak jsem řekl. Mm, všichni uznáváme, že růst je důležitý, možná již skončila recese, ale nevíme, jak eh, solidní eh, bude ten náběh ekonomiky. A obchod eh, je třeba podporovat prostřednictvím různých finančních nástrojů, aby to byl skutečný motor obnovy. Synchronizovat ten způsob synchronizace zde my o tom diskutujeme a vidíme, jaké jsou důsledky takového decouplingu eh, té naší strategie pro eh, řešení krize Exit Strategy. A mm, třeba vidíme, že Čína je v pozitivních číslech, někdo zase je v negativních číslech. A poslední statistiky, které máme, nám říkají, že i v EU eh, existuje různá schopnost různých zemí, jak se dostat z krize vidíme třeba z Německa velice povzbudivá čísla, i z Francie, ale ne třeba z jiných zemí. Francie a Německo, to je takový tedy vlastně motor. A nyní vidíme, že i ta obnova nebo oživení ekonomiky probíhá různě v různých státech. A zde jsem se snažil zdůraznit dvě věci. Za prvé, jednotný trh je velice významný a je důležité zachovat otevřenost trhu. Je důležité, aby evropské podniky mohly profitovat z procesu obnovy, oživení v Číně, v Ázii jako takové. Je důležité, aby evropské podniky měly eh, eh, levný přístup k surovinám, aby mohly být konkurenceschopné ve svých vývozech. To bude mít nakonec pozitivní dopad na růst k těm dalším opatřením, která komise již přijala, například Small Business Act, eh, eh, tedy ta norma pro malé podniky, my i monitorujeme to, aby i ty obchodní závazky z Londýna, aby byly respektovány a závazek je jedna věc a potom reálná aplikace to je jiná věc. A samozřejmě ta aplikace nebo čerpání to závisí na schopnosti těch podniků nalézat trhy a na té schopnosti ucházet se o tyto eh, finanční nástroje z úvěrové agentury. My eh, teď velice aktivně to sledujeme a určitě i v jiných oblastech, eh, které zde byly zmíněny, hrajeme aktivní roli, tak aby obchod eh, se stal součástí celkového řešení. Pan předseda, děkuji. Děkuji za eh, prezentaci, která se mi velice líbila. A hm, no vlastně to mě vedlo k určité myšlence, protože my zde máme čtyři koordinátory a včera hm, na schůzi koordinátorů jsme hovořili o tom, eh, která slyšení uspořádat a možná bychom mohli uspořádat společné slyšení s výborem Ekon, hm, protože to je tak všechno propojeno, jak jste řekl vy sám. Já si uvědomuji, že když jsem položil otázku, tak třeba asi to není součást eh, zrovna vaší agendy, ale všechno je propojeno možná bychom mohli uspořádat společné slyšení. E, to by bylo prospěšné pro všechny, třeba na začátku příštího roku. Děkuji, děkuji i všem za to, že se zúčastnili. Nezapomeňte na to, že nás čeká